Goedemorgen, eh, collega's. En, eh, Dobré ráno, kolegové. Uh, také nejdříve srdečně vítáme vysoce postavenou delegaci Evropské komise paní Dej. Srdečně vás vítáme. Je to důležité cvičení v rámci udělání absolutoria komisi Máme podrobné otázky, které jsme vám položili, dostali jsme na to také odpovědi, ale myslím, hlavní zpravodaj by se měl nyní ujmout slova, aby nám dal hodnocení stavu věcí a možná ještě položí dodatečné otázky a potom předáme slovo paní Dej a ostatním kolegům. Prosím, pan Děkuji, pane předsedo. Eh, oslovím vás anglicky, bude asi komunikace snažší, tak to. Zaprvé vám chci poděkovat za to, že jste mezi nás přišla. Eh, je to jedno z nejdůležitějších eh, slyšení, jedno z, nejdůležitějších diskusí pro náš výbor v rámci procesu udělování absolutoria. Já bych dnes chtěl hovořit o odpovědnosti, anglické accountability, doprovázené tedy opět odpovědností. Celá architektura systému accountability eh, ukazuje, že odpovědnost existuje, k dispozici je celá řada informací, je potřeba se toho mnoho nastudovat, přečíst. Otázka všem je, zda tyto informace jsou ty správné informace, které potřebujeme. Zda nepoužíváme spousty čísel a slov jako, jakožto, jako, jako, jakousi clonu, za kterou by se schovávala nezodpovědnost. Dovolte, abych jednu věc předeslal. Na předchozích slyšeních, zejména s panem komisařem Čološem, jehož bych rád osobně uvedl, protože si vedl opravdu mimořádně dobře, takže zaznamenáváme, že komise v posledních letech dosáhla obrovského zlepšení. Ehm, a to také díky snahám Evropského parlamentu. Možná si vzpomenete eh, na případ s katastrálním, eh, se systémem katastru v Řecku, kde komise nadále platila a parlament eh, konečně po deseti letech to vetoval a uspěli jsme. Šlo tedy o společné úsilí komise samozřejmě, ale částečně komise jednala na tlak parlamentu. A přineslo to výsledek. Stále ještě přetrvává řada problémů. Takové základní situace. Naším hlavním problémem je, že nemůžeme udělat absolutorium jednotlivým komisařům či jednotlivým generálním ředitelům. Můžeme jedině udělit absolutorium vám všem. Vy se jako vynesete odpovědnost podle smlouvy za řádnost všech plateb. To je to jádro. My tady máme vlastně jedinou kulku k dispozici a vy nesete tu celkovou odpovědnost. To eh, znamená určitý intelektuální problém, ale také praktický problém. Jak můžeme otočit tím kolem, když se podíváme na DAS, které už 16 let po sobě je negativní. Jak tedy můžeme změnit směr konečně? A kdy k tomu dojde? To je moje velká otázka. Kdy bychom si měli společně sednout a říci, už přišla chvíle na to říci, že víme, kde jsou ty mezery a nyní je prostě třeba eh, je napravit. Já si myslím, že právě letošní rok je tím rokem, kdybychom o tom měli seriózně hovořit. Má to jeden jednoduchý důvod. Úřadující komisaři osobně jak se nemá žádné vzpomínky na to, co se dělo v uplynulých 16 letech, při 16 letech, A to je dobrá situace. Můžeme zvrátit směr, protože zde máme nové komisaře nezasažené minulostí. A nyní se podívejme na to, kde jsou ty mezery. Ty mezery určitě existují v celé architektuře a musíme se snažit je zaplnit. První mezerou paní generální tajemnice je mezera na mezi úrovní generálních ředitelů a kolegem komisařů. Druhá mezera potom je mezi komisí a členskými státy. Pro ty, kdo nevěří v existenci těchto dvou mezer či nedostatků v uplynulých 16 letech, eh, by v stávacím systému ještě mělo stačit, když připomeneme, že účetní dvůr vydal negativní eh, DAS. Nyní eh, dovolte, abych nejprve hovořil o té mezeře mezi generálním řediteli a kolegiem. Víme, jaká prošla za Santerovi, jaká proběhla Santerovi komise správní reforma. Víme, že chcete zaměstnance činit více odpovědnými za vše a dočítáme se ve zprávě, výroční zprávě o činnosti, jak to všechno probíhá. Komise zastává názor, že tyto výroční zprávy jsou pilířem e, té architektury odpovědnosti. shrnutí této zprávy přijímá kolegium komisařů. A mne za prvé velice, velice zajímá, jak budete řešit tu novou zprávu, kterou máte podávat v roce 2011, což je zpráva hodnotící. Je to podle článku smlouvy 318 je třeba, je třeba hodnotit nejenom řádnost, ale také objektivní výkon a výsledky, do jaké míry tedy je cílu dosahováno. Já vím, že na tom intenzivně pracujete a je to velice důležitá věc. Ovšem, výroční zpráva o činnosti, eh, kterou zpracovávají generální ředitelství, to je jejich vlastní verze. Neexistuje k tomu žádné externí stanovisko či hodnocení. Jsou to tzv. management representations, tedy prohlášení managementu, a je tedy proto přistupovat k ním eh, nebo stanovat k ním také kritický druhý externí názor. A taková situace na komisi nyní není. Jsou to totiž interní auditoři, interní kontroloři v rámci generálních ředitelství, kteří Eh, tu kontrolu provádějí. A pan Gray, který tu byl včera, nám eh, uvedl příklad, říkal, že vlastně nemá žádnou reálnou kontrolu nad generálními ředitelstvími. Jenom eh, vykonává dohled, monitoruje, monitoruje, zda interní kontroloři dobře provádějí svou práci. Výroční zprávy o činnosti generálních ředitelství nejsou, či generálních ředitelů, nejsou formálně schvalovány kolegiem komisařů. Kolegium formálně neschvaluje výsledky řízení, tak jak jsou prezentovány ve výroční zprávě o činnosti a někde tady formálně kolegium nevyslovuje, že rozpočet byl plněn v souhlase s evropskými pravidly. Tolik tedy k politické zodpovědnosti. Ta syntetická zpráva potom, která je vypracovávána pod vaším vedením na základě výročních zpráv o činnosti, nekontroluje úplnost, relevantnost, správnost výročních zpráv o činnosti. Jde pouze o schrnutí těchto zpráv. Moje výhrady nejsou pouze akademické povahy, mají velmi praktické dopady pro naši sněmovnu. Ta otázka zní, zda se můžeme být jistí, že my, orgán, který udělá absolutorium, a jsme snad jediný takový orgán, zda máme k dispozici veškeré informace pro to, abychom byli v pozici udělat absolutorium. Dostáváme hodně informací, ale jsem si zda, jsou úplné. Možná bych ještě připomněl, protože možná se to nejste vědoma, já chci využít této příležitosti, abych vám přečetl zprávu výroční činnosti generálního ředitelství Regio, poslední odstavec, aby bylo jasné, jaký typ dokumentů dostáváme od vašich služeb, od vašich pracovišť. Ten odstavec vypadá takto. Poté, co tedy je potvrzeno, že e, není nic, co by poškozovalo zájmy Evropské unie, je to podepsáno panem Ánou, který tu mezi námi byl, my jsme to s ním projednali. E, je šlo o 38 ze 79 programů. U těch generální ředitel, u 38 ze 79 programů generální ředitel nemá dostatečné uštění ohledně řádnosti a zákonnosti e, podkladových transakcí. Pro 41 zbylých programů byly eh, už v rané fázi zjištěny zásadnější eh, problémy a přitom nedošlo k vrácení prostředků. Tak to se na mě nezlobte. Jak můžeme my, jakožto orgán pro udělení absolutoria, něco takového přijmout? Jasně se tam říká, že vlastně nemáte kontrolu nad věcmi. Všichni víme, jak to funguje. Toto je DG Regio, víme, jak to funguje. Předpokládám, že komise by v prvním, jako první krok řekla, například eh, řeckému orgánu. To je hezký projekt, ale eh, není eh, způsobilý. To nemůžeme schválit, to nemůžeme přiklepnout. Obvyklý postup je takový, že po půl roce, po roce ten čas se stále kratší. Se řekové na vás obrátí s novým projektem, který není o mnoho lepší, ale řekové tlačí. Řeknou, potřebujeme peníze, pošlou za námi ministra, Ministr přijde do Bruselu a řekne, potřebujeme naléhavě tyto prostředky. Poslyšte, máme 20 miliard vyčleněno a jenom 4 se nám daří čerpat. K těm 16 máme mít přístup a chceme teď. Váš komisař či generální ředitel potom, eh, potom řekne, eh, nevíme, co řekové udělají, Nevíme přesně, jak se těmi prostředky naloží, ale tady, tady jim je dáme. A teprve o několik let na to zjistíme, že ten projekt skutečně neměl být vůbec, eh, vůbec financován, nepřinesl evropskou přidanou hodnotu, nebyl efektivní. Čili žádná přidaná hodnota za prostředky daňových poplatníků. Jak jim to mám vysvětlit? A toto jsou postupy, které jsou uplatňovány či akceptovány, tolerovány komisí po dlouhá léta. Tento systém musíme zastavit. A já v tuto chvíli musím říci, že potřebujete nějakého spojence pro to, aby se to mohlo změnit. Nepodařilo se vám to změnit za celá léta. Věděli jsme, že první Barosova komise přijala prohlášení o cíli situaci řešit, napravit, ale první Barosové komise se to nepodařilo. Nyní máme druhou Barosovou komisi a my vám chceme nabídnout jednu věc. Pomoc. Chceme vám nabídnout síly, které potřebujete proto, abyste mohli říci členským státům, musíte zavedené zvyklosti změnit, jinak bude problém s absolutoriem. A už je potřeba se odsunout v bodě, kde to projednáváme vážně a nikoli v akademické rovině pouze. Čili otázka pro nás zní, zda ty informace, které dostáváme od vás, jsou správné. A proto bych se vás znovu rád dotázal, jak můžete změnit eh, vaše interní architekturu, interní uspořádání, například eh, šetření přímo na místě v rámci generálních ředitelství, bez toho, že by tam eh, nejprve proběhlo nějaké varování, bez toho, že by pan Gray řekl lidem předem, chtěl bych se podívat na to a to u vás, jak to děláte. A jak také může politická úroveň, to znamená komisaři, kteří prošli tady našimi slyšeními, vy nikoli, ale dnes tady tu máme vás, ale vaši kolegové generální ředitele sem nepřicházejí. Jsou to komisaři, kteří musí projít slyšeními tady u nás a proto by o tom měli vědět právě oni. A mohu vám říct, že komisař, kterého se týká ten ostavec, který jsem vám přečetl, vůbec nevěděl o té zprávě o výroční činnosti, když jsem mu o ní poprvé pověděl. Tak ono, eh, sice to politicky vypadá hezky, ale je to nepřijatelné, protože tady není zavedena dostatečná zodpovědnost a je třeba ten systém změnit. Pokud jde o tu druhou mezeru, a už jsme o tom do jisté míry není hovořili, to je ta propast mezi komisí a členskými státy, Vzhledem k tomu, že cirka 80 rozpočtu um, EU je prováděno vnitrostátními orgány v členských státech, parlament již v roce 2005 zaujal stanovisko, že nejenom um, evropský uh, řídící orgán by měl podepisovat, uh, ale také vnitrostátní orgán. Jak víme, jak víte, chceme, aby uh, ministři financí podepisovali to národní prohlášení každoroční. A je zde pan Jan Mulder, který se za to loni velice odvážně bral a úspěšně. Když se podíváme na Nizozemsko, které pan Mulder zná nejlépe, uvidíte, jak tam vypadá, jak funguje v praxi takové národní prohlášení. Pan Mulder se tomu osobně věnoval, osobně se o to zasadil jako nizozemský poslanec a podařilo se mu přesvědčit svoji členskou zemi. To je skutečně ta nejlepší možná praxe, ten nejosvědčenější postup, jaký si můžeme přát. My se nedomníváme, že by ta národní prohlášení všechno vyřešila, ale jsou prvním krokem k řešení. Takováto národní prohlášení byla zdravým procesem objevování pro řadu ministrů i pro některé regionální ministry a pro národní správce rozpočtu. Protože abychom mohli problém řešit, nejprve třeba si uvědomit, že existuje. Většina členských států ovšem Eh, odmítá eh, vidět věci jasně. Čili takovéto národní prohlášení bylo prvním krokem k identifikaci slabin a problémů na úrovni členských států. Zajde pouze nějaký byrokratický výmysl? Já si myslím, že určitě ne. Efektivní zodpovědnost samozřejmě má svoji cenu a než se rozhodneme, zda ta cena je příliš vysoká či za nízká, musíme vědět, kolik ztrácíme kvůli neefektivní odpovědnosti, neefektivnímu rámci pro odpovědnost. A tady vyhodnocení účetního dvora je naprosto jasné. V osavce 4.35, který se týká soudržnosti, Účetní dvor ve výroční zprávě za 2002 říká, že minimálně 30 chyb, identifikovaných chyb, mělo být objeveno a opraveno členskými státy předtím, než certifikovali výdaje na komisi. A prostě k tomu nedochází, protože tady funguje ten mechanismus s řeckým ministrem, který jsem tady uvedl jako příklad, to je každodenní život v Bruselu a to prostě už není akceptovatelné. 30% je dosti vysoká částka podle našeho názoru. Toto zjištění v praxi vlastně naprosto znehodnocuje to, že aktuální systém řízení, který respektive invaliduje tento systém řízení, který dává každodenní odpovědnost, vlastně přenáší na členské státy a tento systém už je zastaralý. Známe standardní odpověď komise, tvrdíte, že to není velký problém, protože chyba, která která nebyla hned na počátku odhalena a napravena, bude odhalena a napravena později, ale je to skutečně pravda. Já vám mnohokrát děkuji za eh, tuto účetní knihu. My jsme vám skutečně vděční za to, že jste zveřejnili eh, nejenom opravy to je poměrně vysoké procento, 7,9, eh, poměrně vysoký objem, 7,98 miliard, ale také skutečně zrealizované korekce, opravy, to znamená 710 milionů, to znamená desetina, 10%. Za to jsem velice vděčen. A také je tady seznam jmen. Je to poprvé, eh, já bych to neoznačoval jako nějaké ukazování prstem na někoho, ale jako transparentnost. My jsme za to velice vděční, je to velký krok vpřed ale právě v takovémto duchu by to podle nás mělo fungovat. Musíme říci, tyto členské státy nám dluží tolik a tolik. Dali jsme jim prostředky, oni je vynaložili eh, nikoli řádně, někdy dokonce nezákonně a tolik a tolik mají vratit. Vrátit. A ten poměr skutečně vrácených eh, eh, špatně vynaložených prostředků není dobrý. Je to pohá desetina. 710 milionů ze 7 už skoro 8 miliard. Proto potřebujeme lepší kontroly hned v počátečních fázích, protože účetní dvůr vlastně říká, že ten systém je pouze částečně efektivní. A já bych to ještě konkretizoval a chci říci, že existují velké rozdíly mezi kontrolními mechanismy na komisi. Nejlepší praxe je na DG pro zemědělství. Tam to funguje opravdu dobře. Ne ve všech členských státech úplně stejně, ale celkově v průměru je, je to velice dobré. U soudržnosti to nefunguje. U soudržnosti máte 27 odlišných systémů. Je to tedy veli, velice složité. To je také věc, kterou bychom rádi kritizovali, protože složitost systému to je další clona, která umožňuje skrývat cokoliv. Ale zároveň tady jde o to, zda jednáte okamžitě. A dávám dobrý příklad. Komisař pro soudržnost Andor, který má na starost sociální fondy, když zjistil chybu ve velmi rané fázi, víte, co udělal? On to přerušil, nikoli pozastavil, on okamžitě přerušil ty platby. A to přesně potřebujeme. Protože jedině to vychová členské státy k tomu, aby se chovali podle pravidel, aby se drželi pravidel. A já vítám rozhodnutí pana Andora přerušit prostě Eh, a případně také pozastavit platby. Pozastavení může přijít po šesti měsících a někdy je to potřeba, protože v mnoha, mnoha členských státech zjišťujeme koherentní stálý vzorec vykazování eh, nespůsobilých eh, projektů, protože prostě nemají lepší projekty, protože jejich zpráva nefunguje dobře. To jenom do závorky, to nepřísluší našemu výboru úplně ale je třeba eh, se bavit také o tom, zda přímé zapojení komise v některých členských státech, ne ve všech, ale v některých by nepředstavovalo řešení. Nechci o tom jednat nyní, je to pouze určitý podnět pro diskusy, protože některé státní zprávy rozhodně nefungují dobře. To je třeba otevřeně říci. A Eh, takže bychom měli přehodnotit tyto koncepce a takzvaný sdílený management. To je koncepce, na kterou je třeba se eh, zamyslet, protože i smlouva říká, ano, eh, máme zde tu koncepci sdíleného managementu, ale je to na vás těch 7,8 miliard, které jsou neoprávněně vypláceny. A pan Lamasur z našeho partnerského výboru KOBU ten vůbec to číslo neznal ani. Ale e, zajímalo ho to, řeknu vám proč. Zajímalo ho to, poněvadž my e, vyjednáváme vždycky mezi parlamentem, radou, komisí, vyjednávali jsme o penězích, které e, se neabsorbují, to znamená zůstanou ležet na účtech a co s těmi penězi udělat. A jeho představa byla e, propojit si tyto eh, tedy nerealizované korekce, tedy peníze, které byly neoprávněně vynaloženy a eh, propojit to s těmi částkami, které se vracejí ministrům eh, financí. Nad tím bychom se měli zamyslet. Zamyslet se nad tím propojením mezi těmito dvěmi položkami, protože právně nemáme žádné důkazy o tom, že tyto peníze by se měly vrátit anebo zůstat tady. Po té, co teď mám Lisabonskou smlouvu, tak to není právně podložené. A já si myslím, že pokud my budeme přistupovat k těm korekcím takovým způsobem, že si ponecháme alespoň tyto částky na našich účtech a řekneme členským státům, no tady musí být nějaké sankce, nějaký trest. Musíme zavádět tresty. A to by byla jedna možnost. O té se tedy jedná i ve výboru KOBU. Schrnu. Moje otázka. Hodláte provést zcela nezávislé profesionální hodnocení kvality, solidnosti a zdraví Eh, té architektury eh, eh, účetní zodpovědnosti komise a jsou ty nástroje výkaznictví adekvátní, tak abychom my mohli provést absolutorium na základě zcela relevantních, objektivních, pravdivých informací? Domníváte se, že Teď pokud jde o ten váš interní audit, respektive pan Gray, hlavní auditor, myslíte si, že on je schopen plnit své úkoly, jak by měl? poněvadž eh, v dobách minulých to bylo centrálně organizovaný audit a účetnictví. Nyní bohužel eh, je to decentralizováno na úrovni generálních ředitelství. A jak, eh, jak provádět takové nahodilé kontroly v terénu institu? A já děkuji i za vaše písemné odpovědi na naše otázky. To nám hodně pomohlo pro a, e, udělení absolutoria. Děkuji vám za to a těším se na vaše odpovědi. Děkuji, uh, Jorgi. Děkuji, Jorgi. Já ještě na začátku zasedání jsem se dopustila drobné chyby. Samozřejmě zde máme zástupce účetního dvora, Odhlásil jsem pana Kaleu, ale z osobních důvodů eh, myslím, že má nějaký smuteční případ na Maltě, eh, je zastupován paní Uši. Eh, Paní Dej, jestliže s tím budete souhlasit, nejdříve bych dala slovo, dal slovo účetnímu dvoru a pak můžete na to reagovat. Potom, kdo by se chtěl dále přihlásit o slovo v této rozpravě, eh, tak se prosím hlašte potom, abychom to lépe zvládli. Prosím, pane Doši, máte slovo. Thank you very much, um... Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení členové eh, výboru Kokobu. Můj kolega doktor Kale, jak bylo řečeno včera, musel eh, se vrátit na Maltu na pohřeb, tak s vaším dovolením, pane předsedo, dovolte, abych představil kapitolu 9 naší zprávy, výroční zprávy. Kapitola 9 výroční zprávy účetního dvora předkládá výsledky specifické kontroly správních výdajů institucí a orgánů EU. V této kapitole e, účetní dvůr e, hodnotí e, správní výdaje všech institucí orgánů dohromady. To znamená, i e, nahodile testoval různé vzorky výdajů a výsledek je pozitivní. Dospěli jsme k závěru, že ty e, transakce pro tyto e, administrativní výdaje jsou regulérní, respektují pravidla a i to je v podstatě tak, jak to bylo i v předchozích letech, tedy ve zprávě za rok 2008. Také i my jsme provedli určitou práci navíc. Eh, my jsme se zaměřili na jednotlivé konkrétní mm, eh, eh, vybraná témata, která se týkají jednotlivých institucí. Třeba mm, minulém roce to byly tedy ty pracovníci na dočasné smlouvy, dodávky služeb a prací pro instituce a v té poslední výroční zprávě my jsme eh, na adresu komise přenesli tři poznámky. Za prvé, první dvě poznámky se týkají informací, které jsou k dispozici pro DG Relax a pro eh, ty, kteří mají na starosti výplaty. My jsme shledali, že ty informace nejsou aktuální anebo vůbec chybí a je zde riziko, že tyto částky či dávky nejsou správně vypláceny. Další připomínka se týkala hm, nedostatku Eh, které se týkají v těch eh, penzijních eh, dávkách a dávkách pro pozůstalé. Dále i jsme tady to propojili s těmi připomínkami, které již zazněly v našich předchozích zprávách a týkají se zase dvě z nich komise. Za prvé nedostatečné testování před tím vůbec, než se vytvořil systém IRIS, IRIS, který měl tedy řešit ten problém s výpočtem platů vývoj systému IRIS nakonec byl zastaven. Druhá připomínka se týkala eh, provizorních pravidel eh, eh, pro zprávu důchodového penzijního systému pro zaměstnance a zde Hovoříme o tom, že je to komise, která má odpovědnost za tento fond, ale že zde nedostatečně tedy řeší ty nároky zaměstnanců a mm, že nedostatečně je ten systém připraven pro vytvoření IIS. E Pane předsedo, eh, my eh, jsme tedy předložili celé rezime připomínek, které se týkají komise a velice eh, rádi, případně pokud budete mít detailní otázky, na ně zodpovím na jednotlivé podrobnosti. Děkuji a nyní prosím paní Dej. Eh, první eh, část eh, odpovědi a pak předám slovo dalším kolegům. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za pozvání do vašeho výboru na naší schůzi. Já bych, rád, já bych ráda nejprve uvedla, že jedním z ústředních bodů, o kterých hovořil zpravodaj, je věc, ve které s ním naprosto souhlasím. A totiž že komise vnímá tento vztah jako spolupráce, partnerství a myslím si, že výsledky za uplynulá léta ukazují, že jsme se vzali k srdci celou řadu doporučení parlamentu a účetního dvora. Já eh, určitě jsem první, kdo bude souhlasit s tím, že nám to pomáhá ten vztah s námi zlepšovat kvalitu činnosti a zodpovědnost. Já vím, že vám poskytujeme hodně informací a věřím, že ty informace jsou relevantní a správné, korektní záleží na tom, o co člověku jde. E, pokud v těch e, informacích jsou nějaké mezery, tak vám samozřejmě rádi budeme předávat více, ale o to odpovědi ta odpověď ne vždy spočívá v tom, že poskytneme ještě více informací, nicméně nemáme s tím tady problém. Myslím, že je také důležité, abych zdůraznila, protože komise rozhodně e, jak si ne, nesedí na Vavřínech, ale na druhou stranu jsme právě spokojeni se zlepšeními, kterých jsme dostali v uplynulých letech a ráda bych připomněla, že náš externí auditor, to znamená EUD, to také shledal, kde pozitivně hodnotí spolehlivost učednictví komise. Učení eh, byl také shledal zlepšení uchybovosti. Tam došlo k výraznému zlepšení. A také v nedávných letech EUD pozitivně komentoval Eh, zlepšení, eh, zlepšení spolehlivosti těch našich výročních zpráv o činnosti. Já bych zareagoval na tři hlavní body, které jste zmiňoval. První se týká odpovědnosti, accountability and responsibility. Můj osobní názor, já jsem zažila ten eh, minulý systém a není ten systém po reformě. Můj názor je takový, že komise má nyní mnohem lepší systém z hlediska jak accountability, tak responsibility, tedy obou typ odpovědnosti. Myslím si, že jednou z hlavních věcí v rámci té reformy bylo, že generální ředitelé nesou osobní odpovědnost za vynakládání zdrojů, které pod ně spadají. To výrazně dramaticky proměnilo způsob řízení na komisi. Neznamená to, že by ještě nebylo co zlepšovat, ale myslím si, že to byla jedna z hlavních, nej, nejvýznamnějších změn, ke které došlo. Osobně se domnívám, že není možné systémy směšovat. Buď máte systém centrálních kontrol, jsou kontrol ex ante, to jsme vyzkoušeli a shledali jsme, že nás to nechrání před chybovostí a potížemi a rovněž jsme shledali, že to je velice uh, byrokratický systém, eh, který nakonec vlastně prakticky znemožňuje, aby osoby, které jsou odpovědnost i skutečně, kteří rozhod, které rozhodují eh, skutečně se odpovědnost. Myslím, že systém, který máme, není je mnohem lepší, protože nám umožňuje lepší kontrolu nad prostředky, které jsou zpravovány v rámci jednotlivých politik. Myslím si, že to potom znamená úplně jinou kvalitu diskuse mezi generálním ředitelem a jeho či jejím komisařem komisařkou a zároveň ta odpovědnost leží skutečně tam, kde má být. To znamená u lidí, kteří eh, každodenně eh, provádějí řídící rozhodnutí, manažerská rozhodnutí. A domnívám se, že systém decentralizované odpovědnosti je klíčem eh, k účinnému a správnému zpravování prostředku. Skutečnost, že generální eh, tajemník eh, nese odpovědnost eh, za sestavování syntetické zprávy, neznamená, že my provedeme pouhé schrnutí. Během svých předchozích návštěv u vás ve výboru jsem měla možnost vysvětlit, do jaké míry generální tajemník a DG pro rozpočet po celá léta spolupracují, respektive v průběhu roku pardon, spolupracují, tak abychom vypracovali určité centrální pokyny, tak abychom zjistili, proč kolegové případně uvádějí výhrady ve svých zprávách, či naopak proč je neuvedli. A všude tam, kde se objeví výhrada, e, nastavíme akční plán, který má věci řešit. Asi jste si všimli, že každý rok se objeví jiný počet výhrad. Tedy nemáme nějaké obecné pravidlo, že nesmí být někdy vepsány do zpráv výhrady. Já nikdy neříkám s generálním ředitelům, zda mají či nemají e, činit výhrady, ale vždy jim vysvětluji, jaké že, si, že s ním hovořím o důvodech, proč oni případně přemýšlejí o tom, zda učinit výhradu, či naopak neučinit. A myslím si, že i když toto samozřejmě nějak neubírá odpovědnosti generálního tajemníka, eh, znamenalo to, přineslo to eh, obrovské zlepšení. Zároveň jsme standardizovali výkaznictví, tedy všechno, eh, z čeho se potom staví výroční zpráva, za to nás také Evropský účetní dvůr pochválil. Eh, čili neustále se snažíme věci zlepšovat a komise si zachovává svůj strategický cíl získat pozitivní DAS. To si myslím, že má také pozitivní dopad na celý systém. Skutečnost, že zatím pozitivní DAS ještě jsme neobdrželi, nevnímám jako selhání, naopak to vnímám jako eh, cíl, kterému se přibližujeme a myslím, že se nám to každým rokem daří více a více. Je to ovšem samozřejmě náš hlavní cíl, o který usilujeme. Podle mého názoru eh, v tom procesu, tak jak, je, tak jak je nyní nastaven, bude docházet k dalším zlepšením nad rámec toho, co jsme již dokázali. A myslím si, že by to nepomohlo, kdybychom do toho systému vnášeli prvky politické nebo centralizované. Já si myslím, že ten zavedený systém se osvědčuje, každý rok shledáváme zlepšení. Eh, dále myslím si, že pokud o členské státy, my jsme pro ta národní ujištění, národní prohlášení. Navrhli jsme to, ale členské státy. Vy jste zmiňoval ten omezený příklad některých malého počtu malých členských států, které každý po svém se rozhodli to začít provádět. My je podporujeme pozbuzujeme v tom, ale v tuto chvíli musím říct, že ty dobré argumenty, se kterými jsme vystoupili, nepadly na úrodnou půdu na straně členských států. Samozřejmě jak víte, komise dnes, eh, pardon, letos vystoupí s návrhem nového víceletého finančního rámce a možná z rozpočtového přeskumu, který komise zveřejnila minulou zimu, eh, jste viděli, že se zabýváme celou řadou změn kontrolního systému. Obecně za to chceme usilovat o další racionalizaci, zjednodušení zprávy eh, prostředků. Myslím si, že tady to umožní jednak pružně reagovat na naléhavé žádosti od příjemců, zároveň to zpřehlední systém. A parlament na nás vždy eh, apeluje u různých návrhů, abychom věci racionalizovali. A dále, pokud je o soudržnost, chceme výrazně posílit eh, míru odpovědnosti členských států. Rádi bychom eh, ustoupili od kultury jaksi nárokování něčeho, zejména u strukturálních fondů, tam je cílem dosahovat konkrétních výsledků. Jak víte, proskomáváme možnost uzavírání smlouvy s členskými státy, kde by předem byly nastaveny výsledky, kterých členské státy musí, eh, musí dosáhnout, pokud získají prostředky z evropského rozpočtu. Samozřejmě se to bude lišit pro jednotlivé členské státy, nejen kvůli jinému systému řízení, také kvůli jiné úrovni správní kapacity dané členské země. Já bych možná nezacházela až tak daleko, jak vy naznačujete, ale nicméně jsme připraveni velice úzce spolupracovat s členskými státy. Jejich správní kapacita není možná dostatečně silná. Snažíme se eh, hledat cesty, jak poskytnout technickou pomoc a podporu a myslím si, že právě ta racionalizace a zjednodušování postupů v tom také pomůže. A do třetice ještě, abych nemořila příliš dlouho, položil jste přímý dotaz, eh, zda se domnívám, že náš vnitřní kontrolor je schopen provádět eh, svou činnost, své úkoly? Jasně odpovím ano. Hraje ústřední roli na komisi. Eh, interní kontrola podlehá generálnímu tajemníkovi a má pomáhat generálnímu tajemníkovi provádět eh, jeho úkoly. Ty výroční zprávy jdou tedy na naše interní kontrolní pracoviště a zároveň na EUD. Domnívám se proto, že u nás existuje nezávislé hodnocení kvality eh, a eh, zdraví našeho kontrolního systému, a to prostřednictvím výročních zpráv EUD. Kromě toho, eh, každá naše kontrolní struktura pravidelně podléhá externímu hodnocení kvality. To znamená, že celý ten systém prošel, prochází a ukázal, že komise plní mezinárodně uznávané standardy a etické kodexy. Domnívám se tedy, že interně máme nastaven systém, který každý, každým rokem přináší lepší výsledky, nicméně neusíláme na Vavřínech, jak jsem řekla, snažíme se i nadále dosáhnout pozitivního DAS, ale v každém případě náš systém podléhá externím kontrolám a ověřování a prochází mezinárodně uznávanými testy a zkouškami. Děkuji, pane předsedo a těším se na další dotazy v dalších kolech. Děkuji vám. Hned eh, ještě možná byste chtěli na to reagovat, ale nejdříve prosím paní Kasle. Ano, děkuji. Jsme vždy velmi potěšeni, když generální tajemnice je v našem rozpočtovém výboru. Dovolte mě několik konkrétních otázek. Velice podrobně se zabývám komisí jakožto administrativním orgánem a je třeba si říci, zda v tomto letadle sedí pilot. Eh, mám zde dva body. Jedna se týká toho úřadu samotného a eh, další se týká jiného bodu. Zabývala jsem se komisí a regulace personálu a tím e, a přítomností na pracovišti. Zjistila jsem, že je zde velice velkorysá úprava. E, to znamená, Jestliže všechny možnosti, které se týkají statutu, vyčerpají, tak eh, pracovník eh, komise eh, se dostává na nepřítomnost více jak 12 hodin. A to je něco takového jako 61 dnů dovolené. A to nemá nikdo. Eh, když se podíváme, na, jak to vypadá u nás, tak 3,7 dnů na jednoho zaměstnance máme. To znamená, že celkem v roce 2009 to eh, představovalo 100 000 eh, volných dnů. To je 530 pracovních míst. K tomu se dostává vyrovnání na základě tzv. klouzavé pracovní doby. Eh, když někdo je vysoce placeným úředníkem jako vedoucí oddělení a dostává se na 37,5 pracovních hodin v týdnu, tak myslím si, že to neodpovídá s těm, eh, těm dodatečným volným dnům. To nejsou ani státní svátky, ani náboženské svátky. Jsou to prostě dny, kdy si normální lidé musí brát dovolenou a tak se dostáváme na 61 a 63 další dalších volných pracovních dnů. Eh, každý úředník stojí 17 až 18 milionů eur. Eh, když vezmeme, dejme tomu, 5 eh, tisíc eur jako základní plat, tak se dostáváme na nějakých 170 tisíc pracovních míst. Tak já si myslím, že je to neslíchaná úprava. A proto bych se chtěla zeptat, jak s tím komise zachází. Vzala jsem vaši odpověď na vědomí s tím, že je to všechno v pořádku. A že to také tak musí zůstat, zejména co se týče cest domů regionů, eh, protože také v Evropě jsou eh, části nebo místa, která se dají velice těžko dosáhnout. Ano, dejme tomu až tři, volných, tři volné dny nebo šest volných dnů eh, je pouze na cestu, tak se musím zeptat, které místo v Evropě je tak daleko, že na, na cestu potřebujete tři dny. Eh, takže jako Evropský parlament bychom měli opravdu naléhavě něco podniknout, eh, tak abychom dosáhli také někdy jiných částí světa. Takže já nepochybuji o tom, že se to dá vysvětlit. Eh, určitě jsou tam lidé, kteří velice tvrdě pracují. I vy určitě, paní generální tajemnice, ale někteří do toho nespadají. A já to nemohu prodat našim daňovým poplatníkům, kterým řekneme, že připouštíme systém, kde, ze kterého si každý může vzít, co chce a jsou to lidé, kteří do, velice dobře vydělávají. Nejde o to, že by komise špatně vydělávala eh, také, eh, kolik je tam pracovníků, kteří v komisi eh, pracují za plat víc jak 10 tisíc eur. Potom máme takové ty osly, kteří pracují skutečně takže dejme tomu, máme 23 eh, až 24 eh, lidí, kteří vydělávají víc jak 100 tisíc ročně. Eh, takže to vidíme úplně jasně, jak to v ekonomice vypadá. Otázka zní, zůstane to všechno takhle, anebo jaké jsou představy Evropské komise, aby se toto vše nějak dalo do pohybu. Možná změna statutu? To je první otázka. Druhá, funkční místa. Máme 88 funkčních míst generálních ředitelů. A když se podíváme na ten poslední personální plán, tak u generálních ředitelů máme 236 eh, eh, pracovníků. Je placeno jako generální ředitelé. Nemají ovšem tu náplň práce a nemají ani tu odpovědnost. Jestliže dostávám odměnu jako generální ředitel, ale práci za to nevykonávám. Takže odkud se těch 236 pracovníků eh, generuje? Potom eh, právě se mi zdá, že je to nedbalé od nás, z naší strany, když připouštíme, že máme pracovní místa, která nejsou eh, místa generálních ředitelů, ale přesto jsou odměňována za tyto platy. Další otázka se týká Chorvatska. Vy také zodpovídáte za mechanismus ověřování. Již léta se snažím zjistit, jakého úspěchu jsme dosáhli eh, za eh, tato léta. Eh, jde o to, že poté, co přistoupí členské státy do Evropské unie, tak je nějakým způsobem přeskoumáváme. Chorvatsko ještě není členem a není došlo k spektakulárnímu zatčení pana Tučmana. Pan Tučman byl zatčen, protože Eh, jak mě bylo řečeno, otevřel ruku při veřejných zakázkách. Takže eh, zdá chtěla bych vědět, eh, jaké poznatky jste měli o tomto. Je to opravdu závažná záležitost, protože veřejné zakázky to je něco, co je důležité pro Evropskou unii a co je důležité i pro přístupový proces. Takže když se dokonce zakládají nějaké úřady, tak aby někdo soukromně otevřel ruku pro finanční prostředky. Takže myslím si, že to není jen tak hladké. Čtvrtá otázka. Zde bych byla ráda, kdybychom dostali také písemnou informaci. Eh, týká se něco, něčeho, co již bylo posláno. Eh, místa v rozvojovém eh, fondu. Eh, byla vytvořena pracovní místa. V roce 2008 eh, bylo řečeno, že pro zprávu tohoto fondu v roce 2008 bylo otevřeno 997 nových pracovních míst. Eh, samozřejmě je to v rozporu s linií komise s tím, že řekne, že mají stop stav. Takže je to téměř tisíc pracovníků. Nevím, jestli nechceme financovat eh, chudé lidi, než eh, spíš než nějaké administrativní pracovníky. Když se to týká rozvojového fondu, tak eh, nevím, jak to vypadá. Rada by se na to mohla také podívat, protože by mě zajímalo, jaké jsou závěry rady k tomuto. Děkuji. Děkuji. Mám zde několik eh, kolegů, eh, kterým bych dal potom slovo také. Pan kolega Geil. Eh, děkuji, pane předsedo. Já navážu na to, co řekla kolegyně Gressler. Chtěl jsem položit dvě otázky. Ale z důvodu za které odpovídáme na straně parlamentu, tak se to týká těch eh, toho katalogu otázek na praní dej. Něco jsme nenašli. A chtěl jsem se zeptat také něco, co se týče tě, té doby na cestu do práce. Nechci opakovat to, co řekla paní Greisler. My všichni, eh, jakožto Evropská instituce, máme co dočinění s legitimační krizí. Tak, jak Evropská unie je znázorňována v médiích jako zlovolná, ale lidé, kteří prostě ven, jsou vyzváni, aby každých pět let se zúčastnili voleb, tak potom nechápeme, proč má Evropa složení takové, jaké má. Jestliže nějaký úředník, který je placen e, z peněz daňových poplatníků, sedm dnů v roce dostane vyrovnání ve formě volného času, aby prostě e, dosáhl nebo dojel tam e, do nějakého místa v Evropě, které je těžko dosažitelné, tak si myslím, že je to věc, která není snadno vysvětlitelná. A můžu říci, že jsou to věci, s nimiž jako my, evropští poslanci, protože lidé příliš eh, nerozlišují, jestli je to úřední komise, nebo poslanec, nebo člen rady, tak eh, to nám nakonec nepomůže. Jestliže je někdo mm, úředníkem Evropské unie z Belgie, tak nepotřebuje tři dny na cestu někam. To platí i pro Německo. Když někdo žije, dejme tomu, na polárním kruhu, tak potřebuje třeba dva dny. Ale pak individuálně pro takové kolegy můžeme něco povolit, ale jinak to prostě není akceptovatelné. A potom ještě jsem chtěl položit dvě další otázky. Jestliže ty poměry vypadají tak, jak vypadají, tak to nepomůže, eh, aby eh, chom vybudovávali eh, nějakým způsobem rozpeč, rozpočet PR velice přesně se díváme na to, kolik eh, peněz eh, se vyplácí eh, předsedovi Evropské komise a jakým způsobem to odůvodnit. Na základě těchto otázek jsem chtěl se zeptat toto. Jak se vyvíjí vyvíjejí náklady za poslední léta. Jestliže ty, to nemáte úplně přesně, ta čísla, tak eh, mi to můžete dodat později, byl bych za to velice vděčen. Další bod se týká souvislosti, eh, Jak se dostane komise k pozitivnímu prohlášení spolehlivosti? Dostáváme se na uh, Eh, do oblasti eh, tolerovatelného rizika. Mě by zajímalo, v jaké souvislosti zpráva komise diskutuje o to, to konceptu. V této souvislosti jsem přečetl lecos. A bylo to absolutně pochopitelné vypočtení eh, toho, jak se využívají kontroly. Eh, nemůžu daňovému poplatníkovi vysvětlit, eh, že se dělají prostě 100 tisícové kontroly za to, že najdeme někde eh, v diskrepanci 2,50 eura. Jde o to, jaké kontroly jsou efektivní a které jsou příliš drahé. Myslím si ovšem, že není dostačující, konstatovat eh, tolerovatelné riziko chyb. Spíš to vypadá jako chybová kvota, kterou lze tolerovat, než spíš eh, riziko chyb. Tam, kde jsem přijal svůj mandát, eh, tak jsem pochopil, že identifikace rizikových oblastí při kontrole peněžních toků je spíše nástrojem managementu, čili něco takového jako nástroj kontrole. Eh, já bych chtěl ovšem zůstat eh, tak, že bychom na konci měli najít takový kontrolní nástroj, eh, který by pomohl komisi dát nebo usnadnit prohlášení eh, pozitivním pochybení. Když eh, nemohu se vyhnout, vyhnout tomu, že tady máme něco takového z pohádky bratří Grimu, císařovinové šaty, které jsou tak eh, tenké, že je není vidět, až potom nějaké malé dítě řekne, ale ten je přeci nahý. Takže ta koncepce tolerovatelného rizika chyb – to je něco takového jako nové šaty. Měli bychom na tomto místě trochu víc o tom diskutovat a zajímalo by mě, zda ten proces diskuze ve vašem úřadě bude pokračovat. Děkuji. Děkuji. Podíváme se ještě na to. Máme čtyři přihlášky o slova pan Ivan, paní Ivanová a další. Jsou tady ještě da, někteří, ne, jsou to čtyři přihlášky o slovo, takže nejdříve pan Mulder a až na to odpoví, tak potom budeme mít druhé slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je stručná. A každý rok se opakuje tato věc za posledních sedm let a to je ta výroční zpráva o činnosti. V současnosti podepisuje generální ředitel a e, parlament každý rok ve svém usnesení žádá, aby mm, to podepsal komisař. A po každé komise říká, ne, to nejde, poněvadž komisař nemůže podepisovat. To je k neuvěření proč komisař může podepsat dopis nebo přednést něco na plenárce, různá prohlášení podepisovat a tady ne. Tady nemůže eh, se podepsat hm, pod tu zprávu o činnosti spolu s generálním ředitelem. Eh, tak politická odpovědnost tu nenese úředník, ale komisař. A protože eh, veřejnosti se zodpovídá komisař. Takže opět Tedy chceme, aby to spolu signoval komisař, aby vždycky komisař či komisařka takto e, vyjádřila svoji politickou odpovědnost, či vyjádřil svoji politickou odpovědnost. A takže ptám se, zdali komise pořád trvá na tom, že e, žádný komisař nemůže podepisovat výroční zprávy o činnosti. Děkuji. Paní Dej, děkuji. Eh, v otázkách, který eh, podložil, položila paní Kresle pan Keller. Eh, takže zde bych řekla, ano, je správné říci, že podmínky zaměstnanosti nejenom neplatí pouze pro úředníky komise, ale pro další instituce parlament, parlamentu či rady. To jsou stejná staff regulations, stejné pracovně právní podmínky. Tady se bere do úvahy fakt, že většina pracovníků eh, žije zde hm, mimo svůj domov, daleko od domova, což má své důsledky na jejich životní náklady a i nyní v 21. století pořád ještě to má i dopad na ten čas, který potřebují. Třeba moje vlastní zkušenost eh, o Vánocích, když mi byl E, zrušen let a já jsem musela řídit do Dublinu, takže 24 hodin každá cesta. Takže i teď v moderní době není to vždy možné se dostat domů rychle, včas na důležité události jako Vánoce. A komise e, proto vždy samozřejmě se snaží věci zlepšit, e, tak aby pravidla se modernizovala já jsem již zmínila, že eh, předložíme návrh eh, toho nadcházejícího finančního rámce a i včetně tam bude taková kapitola, která se bude týkat administrativy a rozpočtu s tím spojeného. Komise právě se tam bude zabývat celou tou otázkou platů a různých dávek a právě tam budeme rozhodovat, zda je třeba věci nějak změnit. Já jsem eh, tedy nepochopila některá ta čísla, která paní Gresle předkládala a eh, těch 260 eh, lidí, mm, nevím, jak jste na to přišla, tedy těch 260 pracovníků, možná mi to vysvětlíte. Pokud jde o klouzavou pracovní dobu, ano, je důležité, aby ta sociální politika, kterou my navrhujeme, tak aby se vztahovala na naše vlastní pracovníky a tady je důležité tedy sladit správně rodinný a profesní život. Jde o to i adaptovat pracovní metody mm, tak, aby mm, byly v souladu s moderní dobou. A to především eh, díky eh, třeba moderním technologiím lze eh, pracovat v různých časových úsecích dne a výsledky jsou stejné. A takže i e, e, teď půjdeme tou cestou směrem k výsledkům a ne, že si to někdo odsedí v kanceláři. A proto komise nyní se snaží modernizovat podmínky hm, pro své pracovníky. To je e, součást moderního řízení lidských strojů. Já myslím, že i velice dobře víte, že celá řada našich pracovníků v komisi pracuje daleko, daleko déle, než je ta eh, mm, pracovní stanovená doba eh, protože pracují tedy na různých těch projektech, takže je třeba se na to podívat eh, mm, úměrně. Teď k tomu, co řekl pan Pibalks tak zde mm, to si musím ověřit, paní Gresle. Já tyto informace nemám po ruce, ale velice ráda vám odpovím písemně. A teď k té otázce eh, toho únosného rizika eh, mm, eh, chyb. To je zajímavá diskuze. My jsme o tom diskutovali s určitým dvorem, který hodně se této oblasti věnoval. Komise předložila návrh radě a parlamentu s cílem přehodnotit tuto koncepci. Nemyslíme si, že nutně bychom měli mít eh, stejnou míru eh, v každé politické oblasti, třeba společná zemědělská politika, mm, mm, ta se spravuje centrálně, nebo politika soudržnosti, ta se decentralizuje, tam ten management je decentralizovaný. A komise nyní diskutuje o tom, co by měla být ta vhodná míra pro jednotlivé politické oblasti a k tomu předložíme detailní návrhy. Je, jde o to nalézt správnou rovnováhu a proporcionalitu míru mezi tím akceptovatelným rizikem chyb a akceptovatelnou kontrolou. A já myslím, že to nemusí být nutně stejná míra pro všechny oblasti. Nyní máme tedy tu základní sazbu 2%, ale to není asi nutně eh, ta správná míra mm, pro všechny oblasti, takže nyní vedeme interní diskuze a poté vám sdělíme výsledky naší analýzy a asi to povede k různým mírám rizik v různých oblastech. A určitě velice rádi o tom budeme mluvit s vaším výborem a účetním dvorem. Já jsem, myslím, zareagovala na otázku pana Muldera, pokud jde o tu výroční zprávu o činnosti. Ano, je důležité, aby to byla odpovědnost generálního ředitele. Já myslím, že nemůže být sdílená. My předtím jsme měli takový nejasný systém a to vedlo k potížím. Takže buď někdo má politickou odpovědnost s tím, že je zde centrální kontrola a těžká byrokracie, anebo decentralizovaná kontrola, kdy je to odpovědnost generálních ředitelů, kteří jsou odpovědní za to, jak vynakládají zdroje. A není eh, možné Eh, tedy to samozřejmě ne, neodnímá tu politickou odpovědnost komisaři, ne, protože komise nese tu generální politickou odpovědnost. A jak jsem již řekla předtím, nelze směšovat prvky různých systémů dohromady. To by vedlo k potížím hned. Děkuji. Eh, děkuji. Nyní druhé kolo eh, dotazů. Jsou to eh, tři kolegové z PP. Eh, Musím hledět na čas. Eh, prosím, jestli je to možné, tak asi tak dvě, tři minuty maximálně. Paní Ivanová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zpravodaj už upozornil na některá nejdůležitější témata, která jsem chtěla nadnést. Týká se to kontrolních systémů a kvality dat, kvality údajů. Eh, paní Day hovořila o celé řadě zlepšení, kterých již bylo dosaženo, to já vítám, ale přesto eh, bych se ráda tázala, eh, zda připouštíte, že přetrvávají některé slabiny, které je třeba vyřešit, pokud jde o kvalitu údajů. Také o té zprávy o činnosti. A kde přesně shledáváte tyto nedostatky? Zmiňovala jste oblast soudržnosti, ale kromě toho Eh, u soudržnosti to hovořila, že chcete případně zavést určité smlouvy s členskými státy, tak aby se zvýšila míra jejich odpovědnosti. A mám ještě dvě konkrétní otázky k Chorvatsku a Makedonii. K Chorvatsku to se týká míry eh, odmítnutí žádostí, tedy žádostí z Chorvatska, které jsou vraceny. Tam je ta, to procento 20 to s tím je komise spokojená a, a co, co činí Chorvatsko pro to, aby se to procento snížilo. A ještě paní Gresle mi napovídá otázka Tudžmana u Chorvatska, kdyby se na to také mohla zareagovat, a u Makedonie komise odložila proces souladu s řízením u Makedonie a předpokládá se, že Předpokládalo se, že nejpozději do roku 2010 eh, to bude zvládnuto. Můžete nám říct, eh, jaký byl, jakého bylo dosaženo pokroku? Děkuji. Děkuji a eh, prosím dále slovo ohledně, můžete se potom později zmínit ohledně pana Tučmana, prosím další dotaz. Pan Filner, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat paní Dej za její písemné odpovědi které obsahují mnoho kvalitních informací. Já mám pro vás dvě otázky ve spojení s vašimi odpověděmi. Samozřejmě bych se rád pustil do celé té problematiky pracovní doby, jak, jak dlouho přesně by mělo lidem trvat dostat se z bodu X do bodu Y, ale nechám to na paní Gresle, protože jinak by mi asi nestačily ty dvě minuty, které mám na své vystoupení. Takže k otázce národních prohlášení. Myslím si, že tady se to posouvá a je dobré to říkat a opakovat, protože často tady v tomto výboru člověk má pocit, že léta plynou, klademe stále ty samé dotazy a nic moc se nemění, takže je dobré si občas říci, že se něco povedlo. A co si myslím je důležité, je, že komise všemi možnými prostředky pomáhá členským státům eh, s těmito národními prohlášeními a jsem rád, že přijde odpověď na dopis Nizozemská a Švédska, možná později, ale přijde. Já když jsem četl vaši odpověď, tak mi přišlo, že vlastně v tom dopise oni požadují eh, na definování hlavních aspektů národních prohlášení a vy odpovídáte, možná jsem to špatně pochopil, možná špatně rozumím anglicky, ale uh, vy hovoříte ve své odpovědi o pokynech pro eh, charakteristiky, které se týkají přidané hodnoty. Já si myslím, že co je důležité, aby ta národní prohlášení byla srovnatelná. Bylo by smutné, kdyby pak eh, členské státy eh, měly pocit, že se to nevyužívá optimálně, ta jejich národní prohlášení, zvláště ty členské státy, které eh, už se snaží s nimi přicházet. Ve své písemné odpovědi také odpovídáte, že v devíti případech došlo k zahání disciplinárního řízení. To je svým způsobem asi dobrá zpráva. Na komisi pracuje opravdu hodně lidí, jenom devět z nich se vedlo buď mimořádně dobře, mimořádně špatně, podle toho, jak se na to podíváme, ale mě by tady zajímalo disciplinární řízení. To je to samé jako žaloba. Bude to nakonec znamenat žalobu? Nebo proběhnou, proběhne devět řízení a respektive ne žaloba, ale nějaké skutečné kroky a třeba proti dvěma lidem budou uvolněny nějaké skutečné sankce nebo budou provedeny nějaké kroky a e, jaký e, je typický příklad disciplinárních sankcí, sankcí v takových případech. Děkuji, pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poblahopřát našemu zpravodaji. Skutečně mu chci říci, že máme velké štěstí, e, když slyším všechny jeho připomínky a tu energii, kterou to vkládá. Takže ode mne jenom dvě věci. Nejprve k národním prohlášením. Domnívám se, že je to dobrá myšlenka, měli bychom rozpracovat obsah, protože pokud chceme po státech a ministrech, aby nám potvrzeli, že jejich eh, účetnictví je v, pořádku, tak eh, to jim nepřísluší, to připadá EUD. Na druhou stranu, pokud eh, jim řekneme, že žádáme, aby nám potvrdili, že dali k dispozici vše, že například národní kontrolní orgány, úřady jsou nezávislé. To jsou věci, eh, které by nám měli ministři financí stvrzovat. Ale já si tady myslím, že bychom měli ještě dále rozpracovat, co přesně by mělo být obsahem toho národního prohlášení či ujištění. Dále už pět, šest let eh, diskutujeme eh, tu otázku, já se chci zeptat tedy EUD, e zda skutečně máme zda máme DAS. Ehm, zpravodaj říká, že máme negativní DAS. Ehm, já se nedomnívám, že by tomu tak bylo. Ehm, smlouva žádá po EUD, aby, vylož, aby vystavilo jediné DAS, jednak k věrohodnosti účtu a zejména k podkladovým operacím. U věrohodnosti účetnictví to máme, ale pokud je o podkladové operace, EUD dává stanovisko stanoviska. Dvě pozitivní a osm negativních, ale není to jedno jediné prohlášení. A mne by tedy zajímalo, zda skutečně u komise máme jedno jediné negativní prohlášení o věrohodnosti a e, nebo zda je případně pozitivní a zda tady to, jak postupuje EUD, je v souhlase e, se smlouvou. A paní generální tajemnice bych se dotázal, jak to vypadá se vztahy s radou. U nás v Kokobu jsme často vedli diskuse, bez nějakých větších, bez nějakých větších výsledků. A mne by zajímalo, jaké máte vztahy. Mě vždy totiž zaráží, jaké špatné vztahy my máme s radou. A mne by zajímalo, zda ehm, vy v rámci tedy celkové konsolidace účtu, kdy EUD k tomu kdy EUD k tomu vlastně nedává žádné stanovisko, nebo no velmi málo nám říká kradě, tak eh, co nám k tomu řeknete vy? Name het, het antwoord dat u geeft, mevrouw eh, de secretaris-generaal, op uh, vraag 1. K tomu také chtěl říct něco říct, paní generální tajemnice, vy jste něco řekla k té otázce 1. Řekla jste, že jde o národní prohlášení. Ano, komise udělala analýzu, Eh, vydáme eh, připomínku k hlavním směrnicím. Eh, je to k dispozici a mohli bychom to případně předat také hlavnímu zpravodaji. Bylo by to velice zajímavé, z toho bychom se mohli poučit. A za druhé, když říkáte, že brzy tyto hlavní směry budou rozeslány, co chápete pod tím slůvkem brzy? kdy to má být. Eh, můžete na to odpovědět, prosím, paní Dej? Very much. Um, taking the questions in order. First of all, on the... No, děkuji, já odpovím postupně. Um, Nejprve pokud je o ta národní prohlášení, my budeme i nadále tlačit na členské státy, aby vypracovávaly, i když, jak to zmiňoval pan Ody, eh, měli bychom stanovit, co přesně má být obsahem. Pokud je o ty nějaké pokyny, a naváže na váš poslední dotaz, pane předsedo. Samozřejmě vám můžeme písemně poslat tu stručnou analýzu, kterou jsme provedli ohledně výhod a rozdílů různých kroků, které podnikly ty členské státy, které už se vydaly touto cestou a mohu vás ujistit, že pokud říkáme, že vydáme určité pokyny, tak je to proto, že členské státy to chtějí eh, trošku zharmonizovat, jednak hlediska časové, jednak hlediska obsahu, protože také eh, okamžik, kdy dostáváme tyto národní účty, je důležitý z hlediska uzavírání účtů za jednotlivé roky a podobně. Pokud je o disciplinární řízení, jednak musíme vyčkat, až disciplinární řízení doběhne, než eh, tedy shledáme, zda se ten člověk eh, dopustil nějakého porušení pravidel či nikoli. Vždy vycházíme samozřejmě z prezumce neviny, takže já vám tuto chvíli nemohu říci, kolik z těch případů vyústí v nějakou sankci. Ale komise má k dispozici sankce na základě služebního řádu eh, pro případ, že zjistíme, že někdo porušil služební řád, tyto sankce se pravidelně uplatňují a může ten člověk Ehm, může mu být snížen platový stupeň, záleží tedy na tom, o jak závažný, závažné porušení pravidel šlo. Je obtížné dávat příklady u této věci. Někdy se to týká případů neprofesionálního chování či obtěžování, někdy se to týká finančních záležitostí, um, ehm, vyučtovávání se nákladů a podobně. Prostě věce, které se objeví v každé větší skupině lidí. Pokud je o vztahy s radou. Ano, já se velice pravidelně setkávám jak se svým protěžkem v radě, tak v parlamentu. Zároveň minimálně několikrát za rok se scházejí všichni generální tajemníci všech institucí, aby projednali jak koncepční otázky, tak eh, společné dotazy, které se týkají rozpočtu, zprávy a podobně. Vyvíjíme tlak na radu, jak na členské státy, tak na sekretariát rady ve všech těchto věcech. Musím říci, že rada nás podezřívá z toho, že jsme příliš blízcí parlamentu a proto ne vždy ehm, okamžitě se snaží provádět doporučení či žádosti, se kterými přicházíme, nicméně eh, neustále eh, Neustále tak činíme, neustále se vyvíjet tlak. A myslím si, že ten nedávný příklad vytvoření Evropské služby pro vnější činnost byl příkladem toho, že jsem úzce spolupracovala s generálním tajemníkem rady, protože oba jsme byli zapojeni do procesu převádění pracovníků na nové pracoviště, na novou službu. Zároveň jsme řešili um, rozpočtové personální správní záležitosti, které s tím souvisí. Um, někdy je to cyklické, hodně to závisí na tom, jaký je pořadné, co je na programu, ale mám tedy konstruktivní vztahy, zejména eh, s generálními tajemníky rady a parlamentu a o něco méně častěji se setkávám, ovšem stejně konstruktivně i se zástupci dalších institucí. Eh, Myslím, že jednu věc eh, bychom měli vyjasnit a, a Myslím, že co se týče Tučmana, tak zde došlo k nějakým zmatkům. Paní Kajsle, možná to můžete vysvětlit. A já se omlouvám, samozřejmě je to Zena a ne Tučman. Chorvatsko, to je, nebo v Chorvatsku je nezrovna oblíbený ale možná by to byla příležitost se k tomu vyjádřit. Prosím, můžete ještě na to paní Dej odpovědět? Prosím. I can't give you... Já vám teď nemohu na to konkrétně odpovědět, ať jde o Chorvatsko či bývalá e, e, republika Makedonie, takže ale určitě vám poslem, pošleme odpověď. Obecně lze skonstatovat, že zaprvé, pokud jde o ten předstupní proces, tak zde komise úzce spolupracuje s příslušnými orgány, Eh, kandidátských přistupujících zemí, tak, abychom postupně zajistili, že všechny struktury, kontrolní systémy tam budou existovat, eh, tak, aby každá země byla připravena v, okamžitě, v okamžiku vstupu, aby mohla převzít eh, zprávu nad komunitárním rozpočtem, stejně jako to dělají stávající členské země. Samozřejmě vždycky je to dlouhodobý úkol změnit systém. Já neříkám, že Eh, eh, jak si eh, jsme spokojeni tou mírou počtu tedy projektů, které jsou zamítány, ale jde o to, aby ten systém byl dobře nastaven, aby dobře fungoval, aby byl plně v souladu s požadavky. Pokud jde o konkrétnější informace, tak vám předložím k obou zemím konkrétní odpovědi. Já jsem skutečně chtěla vědět, zda jste to zaznamenali, protože se jedná o státní kriminalitu. OK. Ano, takže eh, Zapsali jsme si to a eh, dále má slovo účetní dvůr, pan Hošia, pan Ody, eh, měl nějaký dotaz na Evropský účetní dvůr. Prosím. Děkuji, pane předsedo, k tomu, co řekl pan Ody. Za prvé bych navázal na otázku paní Kalilaj, která eh, má na starosti DAS eh, a takže eh, lze o tom hovořit s ní, až tady bude. Ale účetní dvůr vydává dvě stanoviska ke stavu účetnictví. První se týká spolehlivosti vedení účetnictví, což je pozitivní ujištění. Ano, my říkáme, že eh, eh, to účetnictví správně reflektuje eh, ty věcné transakce a dále se vyjadřujeme k zákonnosti a regulérnosti výdajů. Zde my se vyjadřujeme, zdali podle našeho názoru ty chyby ve výdajích zdali jsou podstatné, což jsou ty 2%, tam je ta stanovená míra. A to je na straně 11 a 12, pane předsedo. 11 a 12, kapitola 1 výroční zprávy a, a určitě paní Kalilaj e, vám odpoví na ty e, techničtější dotazy. Eh, Děkuji. Jako hlavní zpravodaj pro možná pan Makakis, chtěl byste se k tomu vyjádřit? Děkuji. It's a pleasure to listen to you. Děkuji. Paní Dejte, vždycky potěšení vás poslouchat, protože vy jste odpověděla na všechny otázky a to způsobem, který je pochopitelný. Já jsem tedy všechno pochopil. Hmm. No to už je velká věc, ale problém je, do určité míry je, to je, takový, to je takové, že se na to díváme růžovými brýlemi. Ano, jsou zde úspěchy, vyvíjí se úsilí, to já vím, já vím, že do určité míry je to i díky Evropskému parlamentu, který vám v tom pomáhá. Ale stačí to? K té otázce, kterou jsem položil, která se týká externích kontrol účetnictví. Vy jste řekla, že účetní dvůr je vlastně externím kontrolním úřadem. To beru v pořádku ale oni vám dali negativní DAS. A takže hm, pochopil jsem vaši odpověď, negativní DAS, to jsou vlastně asi dvě, tři stránky, kde to je velice jasně popsáno a je to negativní výsledek. Vy říkáte však, že vyberete ten negativní DAS, že pro vás to problém není, poněvadž vy se snažíte a věci zlepšujete. To jste řekla, to je pochopitelné, ale to nestačí podle mě. Já myslím, a zde vám chci připomenout cíl první komise, Barosovy komise, pozitivní DAS. A zatím ho nemáme. A proto, a to opakuji, musíme využít příležitosti a více tlačit na ty, kteří ten problém způsobují. A to jsou členské státy, to nejste vy, to jsou členské státy. Ale eh, Plány jsou sice dobrá věc, ale asi to nestačí. Potom říkáte, že musíte spolupracovat s členskými státy, abyste nastavili určité standardy. Někteří vaši komisaři to dělají. Třeba eh, komisařka Andreo Vasiliu. Tady byla na slyšení. Eh, vlastně to je poprvé, kdy jsme pozvali komisařku odpovědnou za školství. Byla překvapena, ale líbilo se jí to, protože nemá co skrývat. Dvakrát do roka e, pořádá semináře s příslušnými státními orgány, které mají na starost implementaci programu dvakrát do roka. Tam jednají o standardech, jak to dělat, takové programy. To je hezký příklad. Další komisař, další DG také hm, tedy provádí eh, sice dobrou práci a třeba DG Regio hm, a sociální fond, to jsou velké peníze a tady ale pořád pokračují praktiky, které se nám nelíbí a s těmi je třeba skoncovat. Také i vám chci připomenout, že váš předseda, prezident, eh, předseda komise Barroso, když v parlamentě dostal 14. Eh, prosince minulého roku otázku, která se týkala členských států, tak on řekl, když eh, ta otázka byla, co udělat, aby členské státy mm, lépe plnily, a mm, v závorce to znamená, že tedy je to vaše odpovědnost, to jsme mu řekli. A on řekl, tady pokud je o tuto otázku, tak je eh, třeba žádat od členských států více s výjimkou 4-5 mm, států, protože ty nejsou eh, připraveny vydávat vlastní DAS, předkládat DAS. A jak řekl váš generální ředitel, někdy komise nemá všechny nástroje, aby eh, mohla v rané fázi pracovat s členskými státy eh, na eh, tom, jak mají vynakládat evropské peníze na národní úrovni. Takže hm, ona, vy nám říkáte, ano, my nemáme všechny informace, které potřebujeme, ale přesto platíme. Myslíte si, že to je v pořádku? My říkáme, to není v pořádku. To neříká pouze tedy účetní dvůr, který vám říká, tady je těch 30%, to je špatně. To uznává i předseda komise, že to je špatně. A proto o tom musíme mluvit. Kdy ve finále tedy, kdy konečně přijde ten den, kdy se ty praktiky zastaví? Eh, máme jít eh, postupně ano, jak říkají někteří kolegové, lepší než nic, ale teď je třeba udělat velký krok či skok, to znamená e, obrátit kormidlo správným směrem. Jsou zde některé členské státy, které zažívají evidentní ekonomickou krizi, především ty, které dostaly hodně peněz z fondu soudržnosti. A když budeme nadále jim dávat peníze způsobem, jak jsme to dělali a děláme, no tak nikdy se třeba neuzavře eh, ten eh, rozpor, ta propast v té soudržnosti mezi bohatými a chudými. A eh, mm, takže nelze pokračovat s touto kulturou, že všechno se kvalifikuje a všechno je způsobilé. Ne, to je třeba zastavit a stanovit si jasné cíle. A členské státy musí mít jasné cíle, aby pochopili, v čem je přidaná hodnota Evropské unie. A druhý krok – je třeba zanalizovat, zdali ty členské státy splnily, co přislíbili ve smlouvách. Ujišťujeme vás, že samozřejmě s vámi budeme spolupracovat. Ujišťujeme vás, že my, e, nám se líbí tedy akční plán, e, který povede členské státy k větší zodpovědnosti, to znamená, členské státy budou muset to stvrdit svým podpisem, to je vynikající myšlenka. A pokud byste mohli nám e, předložit detaily, jak to bude vypadat v praxi, to by bylo vynikající. Ale velká otázka, kterou je třeba vyřešit, jak dostat peníze zpět. Nemůžeme říkat daňovým poplatníkům 7,8 miliardy se vypařilo jen tak. Děkuji, děkuji za informace a doufáme, že do budoucna naše spolupráce bude vynikající, i když někdy obtížná, ale určitě eh, eh, bude eh, lepší, když vám budeme dávat impulzy, než když je nebudeme dávat. Děkuji. Děkuji také velice srdečně paní Dave za její přítomnost, děkujeme za její spolupráci. My jsme hodinu a půl strávili s tímto bodem pořadu jednání. Bylo to důležité, bylo to důležité pro vypracování zprávy kterou vypracuje pan Chacimarkakis a zůstaneme, abychom byli stále informováni dále. E, dalším bodem pořadu jednání je udělení absolutoria e, Evropskému e, rozvojovému fondu a já předávám slovo svému kolegovi. Bien, je déclare euh, la séance. Eh, dovolte, abych opět zahájil schůzi a dostáváme se k bodu 8 našeho programu. Euh, eh, počkám, až skončíte s privátními konverzacemi. Dobře. Takže bod 8 programu udělení absolutoria za rok 2009, 8. a 9. Evropský rozvojový fond. Zde chci přivítat Evropskou investiční banku, eh, osobně pana Bartona, který je generálním ředitelem pro eh, externí operace a bez odkladu mu dám slovo. Pardon, je to paní, já se omlouvám. Omlouvám se, vidíte. Eh, jak je špatné, že se nevidíme častěji, takže eh, omlouvám se, že, že jsem to popletl. Prosím, paní, máte slovo. Eh, thank you very much. You're very welcome. Děkuji. Ano, můžete mi říkat doktor Barton a bude to snažší. A nemusíte tedy rozlišovat, zdali pán nebo paní. Děkuji za tuto příležitost Mm, takže jakožto generální ředitelka pro externí operace v bance eh, jsem krátce, protože já jsem nastoupila do banky v listopadu teprve, takže se učím a eh, doufám, že i od vás dostanu určité náměty a doporučení, které si budu schopná vyvodit z vašich otázek. pas de... Je donne la parole à toi Oui, oui, non, Bien, donc je donne la parole à, au rapporteur. Takže dáme slovo zpravodaji, pan Bart Stes. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Jsem opravdu velice potěšen, že eh, zástupci Evropské investiční banky v osobě paní Barton jsou mezi námi. Investiční banka se zabývá eh, eh, operacemi ve třetích eh, státech, ve státech AKP a při přípravě rozpravy, ale také při přípravě rozpravy, kterou jsme měli s komisařem Píbalk před dvěma týdny, jsem usnesl jsem se podíval na usnesení o udělení absolutoria za poslední roky. A tak, jak eh, komisař Píbalk řekl, tak už tři roky za sebou Evropský parlament na plenárním zasedání, když se jedná o usnesení, eh, usnesení týkající se Eh, absolutoria EIB, eh, e tak zejména právě eh, kvůli EIB jsou určité záležitosti a potíže, které máme. Jsou to potíže o tom hovořit. Prohlášení o spolehlivosti nemá co dočinění s těmi prostředky, které spravuje EIB. Proto je pro nás velice důležité, abychom měli dobrou výroční zprávu od EIB, zejména co se týče eh, finančních eh, záležitostí. Je to dosti eh, vysoká částka, 3,5 miliardy. A jedná se o veřejné prostředky, které poskytují e, evropští daňoví poplatníci. Proto musíme mít dobrou představu o tom, co se s tím děje, co se s těmito prostředky dosáhne, protože výroční zpráva EIB poskytuje samozřejmě celou řadu informací, zejména informací o financích. A proto je velice obtížné e, přehlednout výsledky jak to vypadá s, jednotlivý, s výsledky jednotlivých eh, programů, které jsou financovány. Co se tím dosáhne? Eh, veškeré eh, rozhodnutí o absolutoriu vyžadují od Kokoby a stejně tak od pléna mít větší přehled o výsledcích. Dostal jsem odpovědi Evropské komise, stejně tak odpovědi EIB. Vše jsem si přečetl a byly to odpovědi na těch pět položených otázek. Byly to velice specifické otázky. Částečně se to opíralo také o to, co bylo v té době zveřejněno v médiích, když jste také převzala eh, místo jakožto generální ředitelka. A byly to vzdělení eh, z tisku z Guardian a také se to opíralo o výzkumnou práci eh, nevládní organizace Counterbalance. Zde dostáváme lepší přehled o tom, jak je na to vše třeba pohlížet. Děkuji vám za odpovědi. Dále jsou místa, kde ve svých odpovědích reagujete na otázku 5. Hned krátce se na to podívám. Zde říkáte, že hovoříte o to, právě hledám tu pasáž. v angličtině. Když banka je zavázána eh, k tomu, že vše bude transparentní a eh, na požádání předglá, předloží informace, eh, Eh, tak eh, se zavazuje, že tedy vždy předloží informace, leda, že by zde byl eh, imperativní důvod nepředložit informace. Já bych rád věděl, co máte na mysli pod těmi závažnými důvody. Jaké informace se jedná? Myslím si, že transparentnost je na nejvýš důležitá v této souvislosti. Dále odpověď na otázku 5. Na určitém místě se také hovoří o nejrůznějších eh, druzích podvodů na straně 11 se z celkových 17 stran eh, říká anglicky EIB. And safeguards exceptional ve výjimečných případech podvodu, korupce a další nezákonné činnosti, která narušuje finanční zájmy Unie, které byly tedy oznámeny Olafu a generálnímu řediteli v bance. Takže... Eh, Mohla byste to trochu podrobněji vysvětlit? Co jsou tyto zvláštní případy podvodů a kde k těmto podvodům dochází? o jaké částky, peněžní částky se zde jedná, ehm, jak pokračují vyšetřování, eh, ať už u generálního ředitelství nebo u OLAFu, jak vypadá situace? Ve své odpovědi také hovoříte eh, o něčem takovém jako černém eh, seznamu podvodů. Můžete říci, že existuje celá řada určitých praktik, které byly vyvinuty a ty jsou také konformní s eh, postupem a směrnicemi Evropské komise. Čili otázka zní, mohla by se něco říci podrobněji o tomto černém seznamu a trochu podrobněji to vysvětlit. A pak ještě jeden poslední bod. U všech eh, rozhodnutí ohledně udělení absolutoria EIB se výslovně klade jedna otázka a to způsob, jakým eh, referuje EIB Evropskému parlamentu, jak podává zprávy. Eh, je třeba to vylepšit. Co byste udělali proto, abyste řekli, že při dalším udělování absolutoria by mohly poznámky ohledně vylepšení odpadnout? To by byly mé první dotazy eh, na vaši adresu, možná bychom bilaterálně o tom mohli promluvit a potom možná se k tomu ještě další kolegové, prosím. Merci. Děkuji. Zeptám se, zda někdo z kolegů ještě, paní Gresle, To je velice příjemné, že poprvé eh, zde máme eh, v rámci fondu, rozvojového fondu také zástupce EIB. Eh, posledně jsme hovořili, teprve v minulém roce se poprvé řeklo něco, že by se mohlo jednat o podvody. Bylo by docela dobré vědět, kolik podvodů, případů podvodů bylo za několik minulých let ehm, podstatě obraty, to, co probíhá eh, v EIB, zatím jsme se o to nezajímalo a nezajímali a chtěli bychom vědět, co podniká EIB nyní pro zřízení takového oddělení na potírání podvodu. Eh, myslím si, že by to bylo pro nás velice důležité dozvědět se, co v této obtížné oblasti nyní EIB podniká. Eh, ještě mám otázku týkající se pracovních míst. Eh, to je otázka na komise, takže myslím, že bychom to mohli oddělit. Mám položit tu otázku hned. Je to otázka eh, úroků a pracovních míst. To jsem položila komisáři Pípágovi a tam bylo něco takového, že v roce 2008 došlo k eh, odsouhlasení, eh, pak se tam eh, objevuje určitá částka, 480 milionů pro, AK, pro země AKT to mi bylo nejasné. Eh, když eh, z toho vyvozujeme, že 997 pracovních míst bylo vytvořeno, tak by mě zajímalo, na jaké období byli tito lidé zaměstnáni. Hovořilo se něco o období 2009 až 2011, čili potřebovali bychom rozklíčování eh, této věci a kdo toto rozhodnutí učinil, že těch téměř tisíc lidí bude zaměstnáno. Je to mimo původní personální plán, ale eh, představuji si spíše rozvojovou činnost a ne, aby z toho dokumentu, jak z toho dokumentu vyplývá tisíc lidí navíc z Bruselu. A komise eh, se slzami v očích se na nás hledí a říká, že nemůže zaměstnávat eh, další lidi a za našimi zády najednou z toho vyjde téměř tisíc pracovních míst. Čili kdo e, tento rozhodnutí učinil, a e, bylo to náhodné. A potom také otázka, e, úroku. Jsou to příjmy, které máme a pak najednou je nemáme, protože jsou to vlastně peníze, které jdou do projektu. A jak to vypadá s managementem? Děkuji. Ano, jenom procedurální věc. Tady jde o udělení absolutoria Evropském rozvojovému fondu a máme tady také příležitost eh, k výměně názorů s EIB ohledně mandátu EIB ve vztahu k určité konkrétní facilitě. Takže je pravda, že ta dnešní schůze není nutně spojená pouze s absolutoriem, nicméně požádáme komise, aby nám odpověděla a aby předala případně náš dotaz. Prosím, aby nám odpověděla paní Holmajerová, prosím. Dank. Děkuji mnohokrát. V první řadě taková kritická připomínka. Týká se toho, že příště bych byla velice ráda, kdyby se zpravodajové eh, dozvěděli něco o tom, že e, existuje něco jako dotazník EIB. My jsme se nedozvěděli o tom, e, že může, můžeme položit nějaké otázky. Dostali jsme prostě úplně hotový dotazník, e, nevím prostě proč, kdy, takže bylo by to třeba vyjasnit mezi koordinátory, ale teď bych položila ty otázky, které jsem položit chtěla. Zejména jedna věc mi byla nápadná. V první řadě by mě zajímalo, poté co EIB očividně ve své, jak ve, uvádí ve své zprávě, eh, vyplácí peníze bankám, příslušným fondům, příslušným zemím, tak nakolik je zajištěno, že se dosáhne cílů projektu a jakým způsobem se kontrolují projekty, zda dosáhly cíle a zda také skutečně odpovídají tomu, co jsme vytýčili jako cíl v rámci Evropské unie. Nakolik se skutečně kontroluje dosažení cílů. Jsou ty projekty převážně eh, infrastrukturálního charakteru, a může EIB skutečně zkontrolovat, zda tyto projekty byly dokončeny. Protože velice často jsme konfrontováni eh, s tím, že v některých oblastech eh, rozvojových zemí v Africe eh, se, dejme tomu, projekty zahájí a nedokončí. Za druhé, jak zajišťuje EIB, aby nedocházelo k překrývání projektů, které například jsou podni, eh, podniceny eh, komisí. Dejme tomu, že máme dva, dvě nebo tři instituce, které zodpovídají za projekt a přitom si eh, tak říkajíc nekřižují cesty. Čili jak to vypadá z hlediska komise, eh, jakým způsobem se to kontroluje a jakým způsobem je zajištěna kontrola z hlediska EIB. Dále, další pro mě důležitá otázka je, zda by bylo možné někdy skutečně mít kompletní seznam projektů, které financovala EIB a ne jenom takové ty eh, nejdůležitější projekty, protože ty nejdůležitější projekty, to se řekne opravdu, že jsou to ty eh, výsostné projekty. Eh, potom dejme tomu projekty, které na základě podvodu nebo nesprávného využití peněz se nedokončily nebo byly to nepodařené projekty a ty se neuvádějí. V této souvislosti mě zajímá, kolik projektů musíte odepsat, respektive kolik peněz musíte odepsat z těch uvedených částek, eh, když jste v takových prekérních oblastech, dejme tomu, aktivní. Potom ještě eh, teda kolik úvěrů, kolik záruk musíte odepsat. Děkuji. Děkuji, pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že pracovám zprávu o externím mandátu EIB, většina eh, těch otázek eh, tam, do toho spadá. Já eh, tedy nemám příliš otázek na EIB, protože už se tomu měsíce věnuji a už jsme v závěrečných fázích vypracování mé zprávy. Jenom chci říci, že tady nadnášíte velice důležitý dotaz v diskusi s EIB, či dotazy, a byl bych rád, kdyby parlament velice brzy přijal nový mandát, respektive rozšíření eh, externího mandátu EIB, eh, kde můžeme Eh, většinu těchto věcí řešit. Bude tam o monitoring eh, realizace projektů, to je věc, kterou změně mnoho kolegů, zajistilo by to mnohem větší transparentnost, také daleko větší požadavky na zapojení eh, místních, místních subjektů, místních stran, pokud jde o země mimo EU. Výsledky by měly být jasně sledovány podle cílů stanovených v evropských politikách, včetně rozvojové politiky také by měly být poměřovány podle dalších cílů stanovených v Lisabonské smlouvě. Zejména při působení mimo EU, zejména ve velmi chudých zemích, si musíme uvědomovat, že to prostředí je velmi specifické. A aniž bych se snažil hledat nějaké omluvy za špatné nakládání s prostředky, musíme také mít na paměti konkurenceschopnost EIB v těchto regionech, protože nejrůznější požadavky, například na daňové ráje. Mimochodem, pokud vím, EIB má nejpřísnější požadavky eh, na zabraňování daňovým únikům a daňovým rájům. A pokud hovoříme o různých obširných konzultacích s místními zainteresovanými stranami, o informacích pro veřejnost, musíme mít jasno potom v tom, že EIB potom ztrácí na konkurenceschopnosti oproti jiným, zejména oproti poskytovatelům eh, prostředků. Další věc, která nás zajímá, u prostředků EU, eh, e například z rozvojového fondu, versus z vlastních prostředků EIB, což jsou čistě komerční peníze, eh, tak tam bychom rádi viděli oddělený přístup, odlišný, respektive tam existuje odlišný přístup a pokud nějak propojeme evropské prostředky eh, se s komerčními prostředky EIB, tak musíme mít na paměti jak eh, konečný cíl, tak také možnost eh, spolupracovat s těmito zeměmi a reagovat na a musíme nastavit pardon, politické požadavky eh, na EIB nebo nějaké vyvážit oproti, oproti tomu, že požadujeme daleko větší transparentnost. Já budu velice rád pokračovat v této diskusi a doufám, že většina těchto věcí bude ošetřena právě, právě v souvislosti s akcelerním mandátem EIB. Děkuji. Dobrá. Vidím, že někdo z poslanců si nechce vzít slovo. Pokud paní Evropská komise, myslím, že to je pan Kins, který je ředitelem zastupujícím za komisi, pokud chcete něco říci k připomínkám paní Gressle. Přejete si vzít slovo či nikoli? Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Ano, my jsme zaslali dopis následně po eh, slyšení či návštěvě pana, slyšení pana komisaře Píbalkse zde u vás před pár týdny. Rád bych vysvětlil, že v interní dohodě pro desátý EDF, tedy dohodě, která, kterou se zakládá desátý EDF, členské státy vyčlenily 430 milionů do 10. EDF, konkrétně na podporu výdajů na podporu komise při řízení EDF. Konkrétně na náklady na eh, provoz delegací a zaměstnance, příslušné zaměstnance na ústředí. Eh, úroky u EDF to je další věc. Eh, jsou tam určité úroky z té zhotovostní bilance, kterou drží komise je to cirka 2, miliony eh, eur ročně, myslím v současné době. Ta interní dohoda stanoví, že tyto úroky podle nebo v rámci 10. EDF musí být rovněž využity na podporu výdajů, nesmí být vynaloženy na projekty. Pokud o mobilizaci těchto prostředků, vypadá to stejně jako u všech finančních rozhodnutí. Předložíme návrh výboru pro EDF, tedy členským státům, ty se k tomu musí pozitivně vyjádřit a poté následuje rozhodnutí komise. Ty prostředky, které jsem zmiňoval, těch 430 milionů, to je příspěvek na náklady za celé období trvání EDF, to znamená 2008 až 2013. V roce 2008 jsme tady učinili rozhodnutí pro první období do konce roku 2011, do konce tohoto roku tedy, 481 milionů, pardon, 181 milionů z toho eh, jsou financováni smluvní zaměstnanci a místní zaměstnanci na delegacích a 52 postů tady na ústředí, což jsou především smluvní pracovníci eh, a určitý, určitý pracovníci také na eh, středně dlouhou dobu. Ve zde o statutární zaměstnance, to znamená, jsou v organigramu, jsou placeni přesně stejně jako smluvní zaměstnanci, contract agents, eh, ti místní jsou placeni úplně stejně tedy jako smluvní zaměstnanci z evropského rozpočtu a samozřejmě kontroly provádí EUD. V současné době bych odhadoval, že EDF takto financuje cirka 50 nákladů delegací AKT či v zemích AKT. Je to tedy výrazný příspěvek, výrazný podíl a neměli byste si to vykládat jako dodatečná pracovní místa, protože v mnoha případech vlastně šlo o přezetí nákladů na pracovní místa, která byla již předtím vytvořena v rozpočtu. Takže ne v každém případě šlo o nové pracovní místo. Ale nezapomeneme také, že u 10. EDF došlo, k 50, došlo k 50% navýšení objemu proti 9. EDF. Takže bylo potřeba uh, zvýšit počet pracovníků. ADF tedy poskytuje tento příspěvek na náklady, ale jak jsem řekl, je to eh, plně odrazeno v účetnictví a má to k dispozici, má k tomu přístup tedy k těmto údajům účetní dvůr a provádí kontroly. Děkuji. Velmi stručně, prosím. Hledě na to, že jsme to o tom, se o tom zmínili pouze náhodně, ještě bych se vrátila k té záležitosti úroku. Je to obvyklé, že z příjmu eh, z úroku platíte personál, zaplatí, eh, zaplatíte nově zaměstnaný personál. Myslím si, že to s managementem nemá co společného. Ty peníze jsou vlastně proto, aby byly vydány. Jak to, že za tyto peníze z úroku eh, platíte nové, nový personál? Můžete prosím stručně odpovědět? Tak eh, vypadá právní základ. Před desátým ADF existovaly široké možnosti využívání úroku a mohly se z toho financovat projekty. Podle 10. ADF se to zúžilo, ty možnosti, a konkrétně v té interní dohodě schválené členskými státy stojí, že úroky se mohou využívat jedině na podporu výdajů. A přesně tak komise postupuje. Postupujeme tady podle právního základu. Děkuji. Inge, ve všech těchto věcech eh, jsme opravdu zvědaví, že Máme spoustu otázek, často jde o struktury, kterých nevíme přesně, zase to mezivládní či komunitární. Kdo jsou příjemci? Já jsem sebral za to, aby EIB hradila, hradila náklady na, na záruky, které dává Unie u vnějších eh, operací. A nepodařilo se mi to. Tady skutečně u financování rozvoje je třeba přijít s nějakým zásadním řešením. Nevím, zda přijde nějaká daň z transakcí, abychom eh, zaplatili těch 5 eh, miliard na rozvojové projekty do roku 2020, ale určitě eh, budeme muset, budeme muset provést revizi všech, všech nástrojů. Přeji se ještě vzít slovo? Ne? Dobrá, takže ještě dám slovo paní Bartonové, aby to uzavřela. Děkuji mnohokrát. Pokusím se co nejlépe zodpovědět všechny dotazy, všechny hlavní dotazy a jsem připravena poskytnout eh, další informace, bude li mít, bude mít někdo zájem ještě po této schůzi. Možná bych předeslala můj, eh, mé zaměření na výkaznici a výsledky je pro mě důležitá věc. My předchůdci se snažili zlepšit způsob podávání zpráv veřejnosti a vám. A u otázky ohledně úplného vyčerpávajícího seznamu projektů, to naleznete na straně 76, dokonce tam upozorňujeme na některé projekty, které byly trošku problémovější, takže eh, skutečně neupozorňujeme jenom na to, co se povedlo. Nicméně jsem si vědomá toho, že můžeme činit ještě více a to je jedna z oblastí, na které kladu největší důraz. Na straně 49 uvidíte eh, podle mého dobrý příklad toho eh, zabývat se také vytvářenými pracovními místy, no a to také v návaznosti na telekomunikační projekt, ale pokud shledáte, že hm, to stále ještě nestačí, tak budu vědět, že si kritiku zasloužím. K dalším otázkám, které zde zazněly. Transparentnost. Měla bych možná říci, že jsem původně byla ve správní radě EIB a byla jsem, eh, patřila jsem k těm členům, eh, které nejvíce, kteří nejvíce usilovali o transparentnost a eh, zaznamenala jsem určitá zlepšení, například zveřejňování zápisů ze schůzí správní rady. Já pocházím z oblasti rozvojové politiky, musím se přizpůsobit bankovnictví, ale jsou, jsou projekty či oblasti, kde skutečně existují pádné důvody nezveřejňovat informace kvůli prostě obchodnímu tajemství a to prostě musíme akceptovat. Další oblast, kde to pro nás je trošku více výzva, jak se o tom zmiňoval pan Kalfin, tam nejde ani tak o eh, malou transparentnost kvůli obchodnímu tajemství, ale kvůli tomu, že chybí lidské zdroje v EIB. Eh, a někdy je to proto, někdy to vypadá tak, že ono je to hodně práce sledovat eh, každé vyčleněné prostředky až úplně do konce, protože někteří příjemci dostávají třeba jen pár set eur ale my se snažíme nicméně eh, naše zdroje přesměrovat tak, abychom jich měli více na monitorování. Ustavujeme nové pracoviště pro monitoring a myslím si, že naprosto odůvodněné, že bychom na to měli mít více zaměstnanců. A myslím si, že je důležité takto eh, kriticky vystupovat, aby se také eh, Eh, naše správ, náš správní orgán uvědomil, že monitoring je důležitý, ale myslím si, že eh, často spíše ta netransparentnost byla, nebyla dána nějakou, nějakou něco zasila na naší straně, ale možná tomu, že eh, jsme měli málo zdrojů na to bankovnictví. Pokud jde o podvody, já jsem se předtím ještě spala s komisí, abych se to ověřila. Pokud vím, na vícero úrovních až do úrovně 5 eh, se vede řízení. Úroveň 5 je tady ta, kde ta organizace ocitá na černé listině. Některé organizace se skutečně, skutečně byly zařazeny na černou listinu v minulosti, ale v současné době tam nikdo není. Je to poměrně vzácný úkaz. Nicméně na těch eh, předchozích úrovních, tam dochází k posílení monitoringu. A co já jsem zaznamenala za svá leta ve správní radě, že se posílili, eh, posílil monitoring a vůbec post, proti podvodové postupy v rámci banky, což také znamená hodně práce, hodně práce navíc. Takže opět v této věci se snažíme činit více, ale, ale zase jsou na to potřeba určité zdroje a prostě naše, eh, naše řící orgány musí nastavit priority v oblasti boje proti podvodům. Eh, pokud je o monitorování, hodnocení, přeskumu, tam padl dotaz, jak eh, zajišťujeme plnění cílů projektu. Tady to má několik rovin. Právě proběhl přeskum, proběhla revize investiční facility jakožto celku a velice nadám mohu sdělit, že bylo jednoznačně řečeno, že plníme stanovený cíl, i když v některých oblastech bychom se mohli vést ještě lépe, ale na úrovni projektů probíhá monitoring od okamžiku, kdy dojde k podpisu. Je to velice detailní postup monitorování, který je nastaven jak na finanční stran, straně, tedy to uvolňování plateb, tak také eh, ta, to, ta fyzická realizace, tak u té fyzické realizace a na konci se vypracovává zpráva. Pokud tomu chcete nějaké dokumenty, tak vám skutečně můžeme u této věci nabídnout hodně. Dále otázka a riziko překrývání s činností komise a dalších. Tady je asi klíčem k odpovědi koordinace. Myslím si, že EU jako celek v této, v této věci v posledních třech, čtyřech letech mnoho udělala, ať už o koordinaci mezi členskými nebo s členskými státy nebo mezi institucemi, eh, mezi EIB a komisí. Avšem eh, důležitá je revize investiční facility a také mandátu pro eh, externí půjčky. A bylo řečeno, že, komise by si, že koordinace s komisí by mohla vypadat lépe. Já to vnímám jako jeden ze svých hlavních úkolů, totiž nastavit eh, užší systém koordinace. Zabýváme se možnostmi jako například, zda by naši zaměstnanci, naši představitelé mohli být mohli působit přímo v delegacích, což by zajišťovalo lepší koordinace na úrovni jednotlivých zemích, zemí Eh, a hledáme další cesty, jak eh, užej spolupracovat a koordinovat. A pokud eh, mne zde uvidíte opět za rok, tak vám k tomu budu moci říct více. Další otázka. Odpisy. Měla bych změnit podvody a odpisy, protože obojí, opět v době, kdy jsem působila ve správní radě banky, tak tyto věci se tam objevovaly velmi málo kdy. Pokud je odpisy, bylo to mé oddělení, které muselo platit za eh, nesplácení eh, dluhu investiční, nesplácení úvěru investiční facility a bylo to velmi eh, vzácné. Obvykle, se, obvykle to souviselo s politickým rizikem v některých zemích. Pokud je o podvody, v současné době běží několik případů, kde nemohou uvádět žádná jména, protože, to, protože běží tady právní řízení a ještě nedoběhlo. Jediný případ, kde vím, že došlo k podvodu, to bylo a kdy do toho byla nějakým způsobem zapojena EIB, to jistě znáte, je to, to takzvané CDE. Vzniklo to v členském státě, šlo o projekt, do kterého byla EIB zapojena. Musím říct, že celkově um, mne uh, zaujala uh, reakce, zaujalo řešení u CDE. Teď máme mnohem větší důvěru, že v důsledku toho, že byla přijata příslušná opatření, máme daleko silnější postupy pro zajištění souladu s pravidly a máme jistotu, že do budoucna se to nebude opakovat. Upřímně řečeno bylo by znepokojivé, kdyby se žádné, žádné případy neobjevily, protože to prostředí, v kterém není fungujeme, tak kdyby, kdyby nebyly identifikované žádné případy, jak by to znamenalo, že není plněna náležitá péče. Doufám, že jsem odpověděla na všechny dotazy. Děkuji. Děkuji, paní generální ředitelko. Děkuji za to, že jste přišla a pohovořila s námi. Děkuji zpravodaji výboru. E, Tím e, končím tento bod a přerušíme na tři minuty, abych mohl předat slovo kolegovi. Goed, collega's, dan gaan we na... No, vážení kolegové, eh, takže nyní budeme k dalšímu bodu dnešního pořadu jednání dopoledne a to je eh, eh, výroční zpráva týkající se zprávy pro Evropskou komisi. Zpravodajem je pan Ody. A budeme postupovat tak, že máme vlastně první projednání. Eh, tato zpráva musí být předána Komisi pro eh, finanční a hospodářské záležitosti 15. Eh, března, to znamená, že musíme odsouhlasit vše 28. února. Navrhuji, a, že zpravodaj eh, k tomu podá vysvětlení. Prosím. Merci, eh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, chci zde přivítat zástupce Dominika Krajanko z EIB, který má na starosti otázky institucionální a děkuji, že EIB věnuje takovou pozornost našim stanoviskům. Schrnu stanovisko. V prvních dvou odstavcích eh, eh, se hovoří o tom, že EIB eh, musí tedy sledovat to tempo s těmi investicemi, strategickými investicemi v Evropě, protože již má své zkušenosti. V bodě 3 připomínám, že je třeba, aby banka aby si zachovala eh, známku 3A, AAA, protože chceme banku, která je hodna svého jména. Já to říkám protože tím se vysvětluje i pozice v následujícím odstavci. Mám za to, že v celé té historii dlouhodobého financování, tak EIB eh, e eh, trochu se tam hodně namočila všude a je třeba, aby EIB zůstala bankou par excellence a pokud máme nějaké dlouhodobé financování, jejichž úroveň rizika Eh, není v souladu eh, s klasickým úvěrováním, tak tady to není role EIB, jak říká i výbor Ekon. A já myslím, že ten se mílí. Říká, že EIB musí poskytovat subvence. Já si myslím, že subvence to není role EIB. A teď k tématu ještě výbor Ekon. Já připomínám, že ve statutu našeho výboru je to tak, že my jsme plnohodnotně kompetentní pro otázky EIB. E, takže vždycky jsou zde takové dohody každý rok s výborem Ekon, ale chci mm, říci, e, kdo je zodpovědný vůči EIB, to je podle našeho jednacího řádu, jsme to my, Kokobu. Odstavec 4, to je můj nejvýznamnější návrh a zde bych chtěl znát názor EIB a to já, nebo my, nejsme schopni e, uložit e, bance tu obezřetnostní a regulační kontrolu. Já to vysvětlím. Když jsem byl zpravodajem, nevím již kdy, eh, tehdy jsme o tom diskutovali s mm, prezidentem EIB a on s tím souhlasil, je třeba, aby EIB byla pod kontrolou regulačního orgánu, jako každá národní banka. Ale EIB je mezinárodní bankou, stejně jako Světová banka a tak dále, takže nepodléhá regulaci má eh, svého samozřejmě auditora, má auditorský výbor, má na to struktury, ale není zde takzvaná obezřetnostní kontrola, která by nás ujistila a zajistila by, že e, tam jsou e, respektovány ty povinnosti, pokud je o vlastní mění a tak dále, především vůči třetím osobám. Takže my bychom si přáli, aby to bylo právě nyní zmíněno v článku, já nevím, dřív to byl článek 127, odstavec 6. Tam se říká, že rada jednomyslně bance může dát uh, uh, úkol týkající se úvěrových institucí. Takže ano, s tím eh, eh, guvernér banky souhlasil, ale rada to nechce. A vlastně i nikdy komise s tím návrhem nepřišla. Já jsem položil písemnou otázku, proč eh, rada eh, to nestanovila nikdy, no protože prý se z komise neobrátila na ní s žádným takovým návrhem. Takhle to nejde. Když jsme vytvořili Eh, ten evropský orgán eh, pro dohled nad úvěrovými institucemi, tak já jsem předložil dva pozměňovací návrhy, které komis, který výbor Ekon akceptoval eh, a které ale byly odmítnuty v trialogu. To znamená, já jsem chtěl, aby tato regulace tedy probíhala právě z tohoto orgánu ale bylo to odmítnuto v trialogu, poněvadž stanovy EIB e, vyplývají přímo ze zakládající smlouvy, tudíž údajně v nějakém evropském předpisu nelze e, provést změnu, která by se dotýkala zakládající smlouvy. To byla taková formalistická argumentace, já, mě to nepřesvědčilo. V každém případě dnes z důvodu právních nelze, aby ta regulace Eh, eh, mm, byla prováděna tím evropským eh, orgánem pro dohled. Takže můj odstavec 5. Zde navrhuji, aby ta regulace buď probíhala podle článku 127, pokud to komise bude chtět navrhnout radě a pokud rada bude chtět svěřit tento úkol, tedy regulační úkol, ano, to je první. A pokud to tak nepůjde, tak navrhuji, aby EIB dobrovolně dobrovolně E, spadala pod tu obezřetnostní kontrolu, kterou by prováděl nějaký orgán, buď ten Evropský bankovní orgán, a nebo nezávislý auditor. A zde můj názor. Postupně, když teď to je tak, že potřebujeme dlouhodobé investice, eurobondy, euroobligace a je třeba, abychom zde velice opatrně přistupovali ke zprávě výboru Ekon, protože když si to přečtete, tak tam je zmatení mezi, e, totální zmatek to je mezi tedy eurobondy na e, investiční projekty a eurobondy pro státní dluhy, tedy politicky je to tam úplně jiné přece, to je odlišné, tam se to všechno směšuje dohromady. A tady jde tedy o konkrétní infrastrukturní projekty, které mám na mysli. Je třeba kolektivně, obecně se zamyslet nad tím, jak financovat infrastrukturu, protože bez politické většiny to nepůjde. Zde existují potřeby. Máme nástroje, možná je třeba vytvořit další nástroje. A to je důvod, a tím uzavírám. Odstavec 6 proto e, e, navazuje na jeden starý návrh z roku 2006, a to je aby komise bance svěřila provedení velké studie o tom, jak financovat dlouhodobé investice, poněvadž banka EIB eh, je v Lucemburku v sídlí a tam má kvalitní personál, experty, kteří mají velké zkušenosti z veřejného sektoru, ze soukromého sektoru, z bankovnictví a mohli bychom je pověřit studií o tom, jak my, tedy Evropská unie, potom eh, ty projekty PPP, eh, eh, jak tedy to všechno propojit a jaké finanční nástroje mít, abychom mohli financovat dlouhodobé investice, dlouhodobé projekty. A tato studie určitě bude velice kvalitní. Já to navrhuji právě v odstavci 6 a to by byl základ pro naši politickou diskuzi Eh, která teď byla zahájena na základě návrhu předsedy komise, který navrhl právě ty eurobondy. Přišel s tou myšlenkou. Děkuji. Wie will er behalve mevrouw Grissle straks nog tussenkomen? Prosím, paní Kresle, jsem vás ještě stručně chtěla ohlásit o slovo pan Makakis, pan Kalfin, pan Geier. Takže nejdříve si vyslechneme reakci EIB, pan Klein Kur a potom z komise pan Kazony si převezme slovo a potom, takže prosím nejdříve pan Krajankova. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Ano, já bych chtěl zareagovat eh, na ty dva hlavní body, které vyplývají ze stanoviska pana Odyho. První dohled a druhý je poslání Eh, tedy eh, to, že by banka provádla takovou studii o financování. Pokud jde o dohled, zde my eh, víceméně souhlasíme se zpravodajem a již s tím souhlasíme po řadu let v tom, že banka je vstřícná vůči nějakému dalšímu dohledu, pokud, říkám pokud, to bude zapadat do pravidel podle zakládající smlouvy. Zde chci zdůraznit ty dvě věci jako po každé. Za prvé, žádná z mezinárodních finančních institucí nepodléhá dohledu, to je důležité. A za druhé, eh, a teď se vracím k tomu dohledu nad EIB, takže EIB nemá žádný takový možný dohled. A dále, eh, ti eh, eh, dlouhodobé investiční instituce na národních eh, úrovních, tak ty také nepodlehají dohledu. A vlastně tady spíš dohled přece vždycky směřuje k tomu ochraně depozit střadatelů a týká se to dalších typů činností, tedy ne těch činností, které normálně provádí investiční banky. To jsou činnosti jiné povahy. To je důležité si uvědomit. A to je důvod, proč právě my jsme v pozici, která je srovnatelná s našimi partnerskými bankami, s tím, že naše pozice je silnější, protože zakládající smlouva a naše stanovy stanoví, že my máme nezávislý auditorský výbor, což je něco, co naše partnerské instituce nemají. A e, ten nezávislý auditorský výbor, to je e, důležitý orgán, byl ještě posílen zakládající smlouvou, jsou tam další členové, e, kteří Eh, mají zkušenosti s dohledem, ano, my tam máme teď takové experty ve výboru a samozřejmě potom máme externí auditory. První bod. Máme tedy něco, co je v podstatě srovnatelné, to, co mají další srovnatelné instituce, možná silnější. Což neznamená, že bychom nechtěli jít dále. Jsme otevření, vstřícní vůči tomuto, jak správně vysvětlil zpravodaj. Samozřejmě ale je zde politická potíž získat jednomyslnost s tím, že ta Evropská centrální banka by plnila eh, tuto funkci dohledu, to by bylo asi nejpřirozenější. Takže musíme hledat alternativy a my jsme diskutovali o vašem návrhu eh, o, to, o té možnosti, že by to byl ten nově vytvořený evropský orgán pro dohled, ale eh, to je otázka nejenom právní, ale i otázka možností, kapacit. Nemají zatím na to možnosti. Takže my již před pár lety jsme zahájili eh, dialog eh, eh, s tím lucemburským orgánem dohledu a to je vlastně další taková úroveň dohledu, která se posiluje především v dobách krize. EIB vždycky měla možnost se refinancovat přes tu Evropskou centrální banku, tedy refinancovat se z centrální banky, což znamená splňovat celou řadu požadavků. A vlastně to se teď aplikuje a nad tím dohlíží ten lucemburský orgán. A e, je to, myslím, zcela v souladu s vaším návrhem. Zde asi e, bychom měli ale problém s tím vaším zněním. To znamená, že by zde existoval další externí nezávislý auditor. Vždyť my již jednoho máme a vlastně e, zdali jich bude tři, čtyři nebo pět, to asi v tom řešení není. Opakuji ta první, ty první alternativy, buď, že by to byla centrální banka, pokud by to bylo možné, nebo že bychom posílili eh, vůbec eh, tu eh, činnost toho evropského orgánu pro dohled, možná ano, to jsou ta správná řešení. Stručně k tomu dalšímu tématu té studie, kterou doporučujete, studie o tom, jaké nové nástroje použít pro financování infrastrukturních projektů. Ano, myslíme si, že to v podstatě děláme eh, poněvadž eh, ta naše práce, kterou provádíme spolu s komisí, my děláme analýzy možností, jak vytvořit nové inovativní finanční nástroje, eh, proto abychom posílili ten evropský rozpočet eh, pro to příští finanční období. A to v podstatě i je, jde ruku v ruce s těmi požadavky takovéto studie, hm, po které voláte. A mm, e, zde asi mm, e, ta otázka tedy té investiční části rozpočtu, to je spíše tedy e, v, se, v gesci komise a ne banky EIB. Dále k těm bondům, eurobondům a obligacím banky EIB, to jsou různé věci, které se skrývají za těmito pojmy a často se to mate všechno. To je nešťastné. Mm, obligace EIB jsou takzvanými eurobondy, nic jiného v tom není, to jsou eurobondy. A mm, každý rok se eh, vydávají ve výši 6 miliard eh, ročně právě pro financování projektů v Evropě. A potom je to ta myšlenka pana předsedy Barosa, eh, to znamená ty kotované, pardon, projektové bondy, ty projektové bondy, ale to je něco jiného než eurobondy, to jsou Eh, bondy, obligace, které by eh, vydávali ti, in, eh, tedy, kteří by předkládali ty investiční projekty, to znamená soukromé subjekty, tedy nebyly by to ani Eh, tedy eurobondy vydávané eh, eh, Evropskou centrální bankou či národní obligace jednotlivými státy. Ne, to by byly projektové obligace a potom ty suverénní obligace třeba, jak s tím přišel pan Juncker nebo pan Delors ve své době, já bych tomu řekl tedy Delorsovy obligace, a pak bych je odlišil od těch Junckerových či Barosových obligací, ale <laughs> zde tedy to jsou ale nástroje, E, obligace, které nemají dopad na evropský rozpočet. Děkuji. Pan Kazony. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rovněž rád zaměřil na ty dvě otázky. Za prvé chci poděkovat panu Odemu za to, že velice přesně vystihl situaci u finančního dohledu nad EIB. My sdělíme jeho znepokojení či jeho starost o to, že bychom měli využít eh, příležitosti k zajištění lepšího dohledu nad EIB, eh, také by měla eh, vynikající úvěrový rating. A zároveň, jak víte, některé důležité politické otázky se také pojí s možností ECB jakožto orgánu dohledu a dále některé právní překážky. Zmiňovali jste ten evropský orgán pro bankovní dohled. Možnost tedy formálního nějakého uskupení, možná s dalšími orgány. A já souhlasím s tím, co eh, říkal eh, zástupce EIB ohledně toho, že bychom asi nepotřebovali další externí auditory, ale možná bychom měli nějaký, možná mít nějaký další orgán dohledu nebo, eh, nebo EBA, že by v tom působilo, to by možná byla možnost do budoucna. Dále otázka inovativních finančních nástrojů. Tady komise úzce spolupracuje s EIB a Domníváme se, že je to velice důležitá možnost pro další víceletý finanční rámec. Pokud o projektové dluhopisy, já děkuji panu Domenkurovi, že nám eh, tady trošku osvětlil rozdíl mezi eurobondy, eurodluhopisy a projektovými eh, dluhopisy či obligacemi. My skutečně rozpracováváme téma projektových eh, dluhopisů, Eh, s tím, že chceme získat soukromé prostředky na infrastrukturní projekty. Eh, v souvislosti s vypracováním návrhu komise pro eh, příští víceletý finanční rámec vypracováváme na komisi a ve spolupráci s EIP strategickou analýzu pro zajištění optimálního využívání těchto nových nástrojů. A rozhodně se těšíme přínosu z EIB díky její expertíze, také expertize přínos expertízy soukromého trhu. Takže to není je rozpracováváno v souvislosti s vypracováním návrhu víceletého finančního rámce. U těch inovativních finančních nástrojů, co je podle mého velice důležité, a bylo to i názorem výboru ECON, eh, jak již vyjádřil v minulosti, tady nejenom o to jasně říci, o čem se bavíme, ale také pro parlament je důležité, že pokud budeme zvyšovat míru používání finančních nástrojů, je třeba také zvýšit eh, míru transparentnosti a demokratického dohledu ze strany parlamentu na těmito nástroji. Proto jak o projektových dluhopisů, tak obecně o inovativních finančních nástrojů komise se snaží vypracovat určitá pravidla pro zaručení transparentního jasného výkaznictví vůči parlamentu a radě, aby existoval řádný demokratický přeskum. Děkuji. Děkuji. Hlasí se čtyři poslanci o slovo a potom eh, máme ještě jeden bod pořadu jednání, takže teď musím být přísnější a eh, budete mít maximálně čtyři minuty. Prosím, paní Gresle. EIB je v knihách EIB 19,4 eh, miliard. A myslím si, že to také bylo jasné ve zprávě o rozpočtu. A myslím si, že musíme ještě do té zprávy napsat něco více a to je, co se týče výkaznictví a transparentnosti. Čili měli bychom se k těmto bodům dostat, eh, opravdu se o to postarat, protože to pokládám za problematické a předložím pozměňovací návrhy. Ještě mám otázku na EIB. EID, EIB, eh, e co si můžeme eh, představit pod pojmem subsidiaries. Někde se to překládá slovem filiálka, pobočka, ale komise rozšiřuje EIB a chce eh, jí předat více částí rozpočtu pro řízení, čili jakým způsobem budeme s EIB v budoucnu zacházet Eh, bylo by to důležité se to dozvědět. Potom máme ještě část, eh, a to je finanč, jsou finanční nástroje, kdy eh, to má také řídit EIB. A opět otázka, co si pod tím pojmem finančních nástrojů můžeme představit, když už tak pěkně sedíme pohromadě. Děkuji. Pan Gajer, ten bude pokračovat a ne, předávám slovo eh, paní Hercog z jeho skupiny. Děkuji mnohokrát. Pane předsedající, jsem stínovou zpravodajkou eh, pro zprávu pana Odyho a jsem, zasedám i v dalších výborech, ve výboru pro promysl například, eh, kde jsme velice rádi za podporu EIB evropským politikám a chci tady říci, že opravdu považuji činnost EIB za nesmírně důležitou. Um, iba výrazně přispívá k naplňování cílů evropských politik. Já plně souhlasím s tím, že pokud chceme eh, pokud chceme využívat EIB k tomu, abychom do evropského systému, do, na evropské projekty dostali více peněz, pak musíme zajistit řádné fungování EIB, rostoucí transparentnost a hledat cesty pro zajištění dohledu. Eh, proto vítáme eh, představu zpravodaje pana Odyho, že by měl probíhat regulativní dohled i když podle mého máme rozdílný pohled na to, jaké typy regulativního dohledu mohou být vykonávány. Eh, pan Ode zmiňoval ECB. My se ale nedomníváme, že by Evropská centrální banka měla sehrávat tuto, mm, tuto roli, že by proto měla příslušný systém. Myslím, že by do toho neměla vstupovat, zejména protože nejde o Evropskou instituci a deset členských států EU není členy ECB, takže jak by potom mohly vykonávat dohled? Jak by mohla vykonávat dohled, když sama není Evropskou institucí a deset členských států eh, se ji neúčastní? Takže ECB eh, e to je zajímavý, zajímavý návrh, ale vidíme tady tento problém, že totiž na základě smlouvy je obtížné si představit, jak by ten dohled mohl být vykonáván. Pokud by to byla ECB, tak by bylo třeba vyřešit tady některé, eh, některé problémy. Také se domnívám, že představa, že by EBA, Evropský orgán pro dohled nad bankovnictvím, vykonal tento dohled na EIB, to je velice zajímavý, zajímavý názor, ale opět nejde vlastně o do, orgán dohledu v tomto smyslu. Je to tady velice důležité téma, musíme hledat řešení, musíme se tomu ještě hlouběji věnovat a domnívám se, že důležité by bylo, aby právní služba komise vypracovala nějaký návrh, jak dále postupovat. Tuto otázku je nutné řešit, ale zatím ještě nemáme eh, vhodná řešení. Možná eh, by to eh, mohly být orgány dohledu členských států, které by rotovalo by to tedy spolu s předsednictvím v EU. Nevím, to je určit, určitá myšlenka. Takže souhlasíme s tím cílem, jenom se domníváme, že ty prostředky k jeho dosažení, které jsou navrhovány, zatím nejsou adekvátní a proto apelujeme na komisi, aby hledala vhodné řešení, které bude nespochybnitelné a které bude adekvátní. Děkuji, zde, děkuji, zde ještě musí dojít k nějakým eh, diskuzím eh, se zpravodajem. Dál, děkuji. E, já bych chtěl říci to, co řekla paní Hercogová ohledně dozoru. Nejsem, nesouhlasím s tím úplně, co bylo ohledně ECB. Eh, my zde máme Evropský orgán pro dohled nad bankami a myslím pan Krajan Kur již odkázal také na Lucembursko. To, co je v bodu čtyři, že neexistuje žádný dohled, to není správné, proto bychom to měli upřesnit, eh, pane zpravodaji, a možná také eh, v té nové Evropské agentuře pro dohled nad bankami nalézt adekvátního partnera. Ještě bych se chtěl vysloveně vyjádřit k bodu 6. Pan Krajan Kůr svého času asi před deseti dny eh, byl v mé frakci, eh, zúčastnil se slyšení a to se týkalo budoucího financování. Téma eurobondů se hrálo určitou roli. Opravdu měl vynikající přednášku a nejdříve šlo o rozlišení různých druhů bondů. Někdy se to vše hází do jednoho pytle. Eh, v některých zemích je to vlastně nepříslušné krásné slovo, to je slovo bond, ale eh, jde o to, jak je obstarat na trhu. Nejde o to, že bychom všechno házeli do jednoho pytle to, co například říká i pan Juncker. Ale eh, v tomto výboru je důležité zabývat se tímto tématem, protože, pane Krajankur, nevím, jestli jste u toho byl na minulém zasedání, jsme se zabývali tématem absolutoria a to také eh, s tím, že zde Evropská unie není schopna řádně eh, vytvořit přidanou hodnotu eh, týkající se projektu. Ty projekty, které vaše banka financuje, to možné je. A co se mi zejména ve vaší přednášce líbilo, bylo to, a měli bychom se to v rámci výboru Kokobu zabývat, že vždycky eh, to musí být, eh, zda to mají být vždy darované peníze, anebo to bude splatná půjčka která by také posloužila. Eh, je to otázka správného smíšení eh, půjčky a dluhopisu. Eh, dnes odpoledne si vyslechne paní Quinn a uslyšíme, že to opravdu velice dobře funguje. Risk Shared Facilities, čili proč ne? 15 miliardů jde přes EIB. To jsou věci, které nejsou nové už jsou dávno na trhu, ale příliš málo se využívají, čili větší účinnost. A měli bychom se tímto tématem více zabývat. Děkuji. Uh, Poslední, prosím, máte slovo. Ještě pan Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád řekl, že celkově plně podporuji návrhy Jean-Pierre Odyho v této zprávě. Dovolte mi vyslovit několik úvah ohledně regulace a dohledu. A obvykle je dohled zapotřebí, pokud existuje systémové riziko. Domníváme se, že EIB vytváří systémové riziko. To znamená, že by musel existovat orgán dohledu. Já souhlasím s tím, že by se měla zvýšit transparentnost, ale na druhé straně je třeba se srovná, se porovnat eh, regulaci UAB s regulací, které podlehají jiné mezinárodní finanční instituce, eh, protože jinak by asi EIB nemohla, nemohla plnit své funkce. Pokud eh, potřebujeme více transparentnosti, musíme hledat možná jiné cesty. Navrhovali jste, navrhovali jste například dobrovolné předkládání informací, to by určitě byl pozitivní posun Ehm, opět, eh, aby to bylo srovnatelné ten s jinými mezinárodními finančními institucemi, ale eh, systémové riziko je, myslím, věc, která by neměla být spojována s EIB, pokud, eh, pokud má být tedy srovnatelná a srovnatelně konkurující mezinárodním finančním institucím. Dále, myslím si, že je velice dobré mít názor EIB na financování investic, Rád bych připomněl, že kvůli hospodářské krizi EIB eh, vytvořila některé nové nástroje, které se ukázaly být velmi úspěšnými, a to podle priorit nastavených Evropskou unii. Hovoříme-li o investicích a investičních vyhlídkách, eh, zajímalo by mě nejprve, eh, jaká je ta finanční perspektiva podle komise, znači ty ten víceletý finanční výhled, eh, který má komise předložit do poloviny roku, jaké budou priority pro investice, jaké bude eh, rozpětí investic, eh, které komise plánuje. A potom podle toho bude muset hledat možnosti, jak EIB mm, přispěje k zajištění těchto investic, ať již projektovými dluhopisy či jinými nástroji. A potom s takovýmto rámcem si myslím, že mm, EIB, jak my budeme mít ten rámec, EIB nám bude moci poskytnout své expertní znalosti. Ale priority musí přijít do Evropské komise a e, já jsem velice zvědav na to, jak e, se promítnou do toho příštího finan- toho finančního rámce. Děkuji. Prosím, máma. to ještě odpověď. Myslím, že nemusím nic připojovat, souhlasím s většinou slov, která zazněla. Děkuji, pan Kazony, a nyní závěrečná slova eh, pana zpravodaje. Za prvé k té regulaci. Musíme dělat rozdíl mezi auditem a regulací. To je úplně co jiného. Takový auditor, hmm, takzvaný revizor účtu, tedy auditor, to je eh, jeho profese práce, kdežto regulace to je veřejnoprávní subjekt, který eh, provádí dohled nad těmi příslušnými institucemi v členských státech a my jsme odhlasovali, že budeme mít takový evropský úřad. To je něco, je něco jiného než audit. Pokud jde o toho nezávislého auditora, takže o tom již čtyři roky hovoříme, je třeba nalézt eh, takové řešení ve veřejném sektoru, protože zatím se to, mm, a pokud ne to nenajdeme to řešení, tak je třeba to zadat eh, eh, soukromým subjektům, tuto auditorskou činnost. Já, eh, já říkám zde otevřeně, pokud nenalezneme řešení, tak dospějeme k výsledku, který se nám nebude líbit. A já to říkám upřímně, bance, já si jich vážím. Tady slyšíme odpověď, ano, souhlasíme, souhlasíme a pokaždé, ale je to stejně řešení není. Eh, eh, nejde o to, že by zde byla nějaká podezírání. Ne, podezření. Já vím, že eh, tady je dobrá vůle na vaší straně, jste transparentní, máte kvalitní úředníky, to o to nejde. Jde o to, že je třeba, abychom měli systém regulace nad všemi. Hlavy státu nám to řekli, nebo říkají. Po krizi žádný nástroj, žádný subjekt, žádná struktura nebude existovat bez regulace, včetně tady já cituji Michela Barniera, který eh, se účastnil jednoho semináře a on říkal všechny tedy eh, ty investiční eh, instituce, včetně EIB, tedy francouzské investiční banky a tak dále. On řekl, já si myslím, že není možné ani žádoucí mít specifická pravidla pro banky pro veřejné investice, veřejný rozvoj. I on nám to řík, řekl tady. Nikdo neunikne regulaci, ale EIB nemá regulaci. Již čtyři roky eh, se to snažíme řešit. Já souhlasím eh, s těmi řešeními. Já jsem připraven i stáhnout tedy pozměňovací návrhy a svěřit eh, takovou studii lucemburskému orgánu, tedy svěřit tu studii. Já jsem řekl, že mm, ano, vy eh, máte tedy eh, dobré vztahy s lucemburským orgánem. Lucembursko je stát, který má hodně bank a eh, jak si mm, nechci tady soudit, ale jaký je obrázek, tedy, který si lidé dělají o dohledu nad lucemburskými bankami, asi ne zrovna nejlepší. A paní Hercog říká, no tak eh, můžou to být regulační orgány rotujících předsednických zemí, no to třeba by šlo. A mm, potom eh, by eh, to koordinoval ten orgán, který sídlí v Londýně, no proč ne, nebo ten lucemburský orgán, no. Ale musí zde být pravidlo, které stanoví, ano, je to lucemburský orgán, který bude provádět ten dohled. Já nejsem proti žádnému řešení. A teď ještě ta myšlenka, že nema, ne, nepotřebujete regulaci, protože nemáte střadatele, eh, nespravujete depozita, no to není argumentace, ale váš kapitál, no to jsou přece to, je, to jsou peníze členských států, které do vás investovaly a 260 miliard eh, je podle smlouvy a členské státy investovaly pouze 8 miliard, protože vy máte sice rating AAA, eh, ale jsou to tedy veřejné peníze, to je pravda, ale nemáte střadatele, to je fakt, ale to není argument pro to, abyste unikali regulaci. Vy nemáte regulaci situaci, protože jste nadnárodní orgán, ale já zde reagu- vy říkáte, nikdo nemá regulaci, ať je to Světová banka, tedy žádná mezinárodní instituce, ale my v Evropské unii budeme tedy potom příkladem. A my, Evropská unie, jakožto prostor, který je příkladem, no tak to si myslím, že je zcela v naší evropské tradici. A závěrem a bych chtěl poděkovat kolegům, kteří podporují tu myšlenku té studie, protože ty dluhopisy, eurobondy, tam je velký zmatek my bychom měli mít kvalitní studii o tom, co lze udělat se všemi možnými subjekty, soukromými, veřejnými eh, a jak by měli tedy intervenovat do těch dlouhodobých investic. To bude užitečné. A pokud jde o ty záruky, souhlasím. Já jsem eh, o tom nehovořil. Já eh, jako tedy správný zpravodaj čekám tedy na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Um, ve... Děkuji panu Odimo. Eh, tato zpráva eh, stanovisko, zde můžete podávat pozměňovací návrhy nejpozději do 1. února 12 hodin. Pak 28. února budeme o stanovisku hlasovat. Pak ještě dojde k nějakým bilaterálním eh, konzultacím, jednáním a mezi vámi a EIB a samozřejmě mezi stínovými zpravodaji. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu dopoledního programu a to je absolutorium eh, pro agentury. Spravodajem eh, je pan Chorchos Stavrakakis. Eh, naplánovali jsme čtvrt hodiny a nejdříve stručný úvod od pana Ošiho. Ale takto mi to bylo oznámeno. Prosím. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru Kokobu. Já navrhuji, abychom eh, dnes eh, se zabývali tedy dvěmi agenturami, což je CEPOL a EMEA a jej, jejichž eh, ředitele zde jsou, aby zde před vámi pohovořili. Dovolte nejprve, abych se zmínil o CEPOLu Evropské policejní akademii, pane předsedo. O tom se diskutovalo včera v kontextu absolutoria za rok 2008. A já bych eh, tedy uvedl naší zprávu za rok 2009, eh, eh, která se tedy týká této agentury. Pane předsedo, zde pokud jde o audit za rok 2009, zde mám k tomu co říci. Když jsme začali provádět šetření, tak jsme si uvědomili, že tam jsou velké skluzy v přípravě vůbec předběžného účetnictví za tento rok a tady byly k tomu dobré důvody, protože zatím tam neměli kvalifikovaného účetního, v té době, eh, takže eh, milion euro tam eh, tedy vyselo na fakturách a mm, na začátku auditu, mm, pane mm, předsedo, ta situace byl velký smatek a v minulém roce eh, jsme eh, požádali Policejní akademii o tři úkoly, abychom mohli završit naše šetření, ale došlo ke zlepšení, když agentura si opatřila nového ředitele a ředitele mm, tedy eh, zprávy majetku i dočasného tedy účetního, aby dal do pořádku účetnictví, takže spolehlivost účetních záznamů za rok 2009 se hodně zlepšila podle účetního dvora, i když na začátku tohoto roku. Víme, že zde eh, měli potíže vůbec se závěrkou. A mm, zde mm, tedy náš výrok je kvalifikovaný, pokud jde o zákonnost a regulérnost, protože tam jsou velké problémy se zakázkami, eh, mm, to řízení o veřejných zakázkách, to je něco, co tam vůbec neznají, nepoužívají to řízení o veřejných zakázkách, výběrové řízení. Dále eh, potom je to i otázka najímání tedy eh, těch školitelů a poradců. Hm, vůbec tento výběrové řízení nebylo podle standardu. Potom je to otázka náboru pracovníků, tam také jsme skledali potíže a eh, cestovní výlohy také byly problematické. Včera, pane předsedo, ředitel akademie eh, nám sdělil, že celá řada těchto problémů se řeší. Mm, řeší se tedy eh, eh, v kontextu akčního eh, manažerského plánu, to je to, co jste chtěli i vy jste ve výboru. To je tedy můj úvod. Doufám, že věci se zlepší v Policejní akademii v roce 2010 a že naše šetření dopadne lépe. Pane předsedo, Mohu teď ještě rovnou také přejít k té Evropské agentuře, agentuře pro léčivé přípravky EMEA. Pane předsedo, tato agentura e, sídlí v Londýně, o tom se včera ale nejednalo, e, má 640 eh, mm, zaměstnanců a rozpočet 200 milionů euro v roce 2009. E, má významné poslání, protože jde tedy o přípravky humánní medicíny, veterinární medicíny, které se týkají tedy těch 500 milionů obyvatel EU. Pane předsedo, tady jsme shledali určité pozitivní i negativní záležitosti, abych tedy použil slova Mary Poppins. Eh, Mr. Um, Chairman, Žička eh, cukru ti pomůže spolknout hořký lék. A eh, takže mm, my jsme mm, zde neměli problém se spolehlivostí finančních záznamů a s finančním systémem, který tam mají, ten není problematický. Také jsme dospěli k pozitivnímu závěru, eh, pokud je o externí hodnocení, které Ernst Young provedli v roce 2010 a eh, agentura, to je archetyp efektivní eh, evropské metody. Ale náš účetní dvůr eh, v roce 2009 eh, kritizoval eh, tuto agenturu a vydali jsme kvalifikovaný výrok, pokud jde o zákonnost a regulárnost finančních záznamů, a to především v oblasti výběrového řízení na informační technologie a softwary. Eh, protože to jsou kontrakty ve výši 30 milionů, 4 milionů, 3,5 milionů, takže velké kontrakty, kde jsme shledali velké chyby. A eh, proto jsme tedy podmínili náš výrok. A eh, takže ne, především šlo o zakázku 30 milionů na vývoj softwaru. Eh, potom tam jsme vkladali další chyby, ale toto byl ten hlavní problém, který vedl k tomu, že jsme podmínili náš výrok. Pane předsedo, šlo o to, že eh, špatně zaúčtovali eh, výsledky toho tendru a agentura ale souhlasí s našimi výsledky našeho šetření. Váš zpravodaj, pan Stavrakakis, zde apeluje na větší transparentnost a na lepší eh, finanční záznamy mm, jednotlivých operací. Zde Agentura již ale implementovala některá naše doporučení a zavedla nezávislé kontroly eh, a my eh, tedy se těšíme, že toto bude mít pozitivní dopady na vedení účetnictví za rok 2010. Eh, a také třeba tady zlepšit situaci výběrových řízení na eh, informační technologie. A pokud eh, budete mít nějaké otázky, tak rád na ně zodpovím, nebo otázky vašich kolegů. Děkuji, děkujeme za vyjasnění a v současné době máme zástupce EMEA a zde ještě jsou otázky na CEPOL a také kolegové z komise jsou zde, pak máme pana Takalu jako hosta mezi námi. A to je za Evropskou agenturu pro zdraví a bezpečnost práce na pracovišti. Máme dostatečné množství expertů, abychom dostali odpovědi na naše otázky. Nejdříve dostane slovo zpravodaj a potom se hlásí o slovo paní Makovej. Dále se nikdo o slovo nehlásí, takže prosím, pane zpravodaji, máte skutečně hodně času. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, rád bych také já přivítal pana Ouši, člena EUD a ředitele Evropské agentury EMEA, ředitele Evropské policejní akademie a ředitele agentury EU OŠA, tedy agentury pro BOZP, což je agentura, která v současné době má na starost koordinaci celé sítě agentur. Nejprve bych rád učinil obecnou poznámku. Jak zcela správně zaznělo, jeden z hlavních problémů u agentur se týká rozpočtu Eh, tedy přenášení eh, rozpočtových prostředků do dalšího roku. Já sice chápu, že tento přenášení prostředků nemůže být, eh, nemůže být nulové, ale na druhou stranu úřady agentur je prostě příliš vysoké, je třeba to řešit, je třeba přijmout určité opatření. Pokud je od SEPAL, bohužel ta včerejší diskuse, namísto, aby se týkala dokončení absolutory a účetní uzávěrky tedy za rok 2008, tak namísto toho se z toho stala úplná diskuse o absolutoriu a řešily se všechny otázky, které jsem chtěl na dnes. Myslím si, že by nebylo velmi užitečné opakovat tu včerejší diskusi celou, proto tady nebudu klást dotazy v této věci. Nicméně všichni se shodneme na tom, že nový ředitel CEPOL si vede dobře, jde to správným směrem a byla učiněna řada pozitivních kroků. Nicméně lecos ještě zbývá, je třeba dosáhnout dalších milníků, mám-li hovořit jazykem akčního plánu a my budeme velice pozorně sledovat další vývoj. Pokud je o agenturu EMEA pro léčiva, pan Ouší již zmiňoval problém eh, s řízením veřejných zakázek, výběrových řízení, já chápu, že může docházet k chybám, ale nejsem připraven přistoupit na to, že agentura nemohla zavést, nedokázala kontrolní, zavést kontrolní systém, který by včas detekoval tyto chyby. Zejména, když se podíváme na ty dotčené částky a problémová výběrová řízení, dostaneme se k velice velké částce, která představuje 22 celého rozpočtu agentury. Další téma, které vyvolává znepokojení, se týká možné nedostatečné využívání v některých případech zavedených postupů pro zajištění nezávislosti expertů, které, kteří se podílejí na vyhodnocování produktů, tedy léčiv. Tam neby zajímalo, zda agentura přijala nějaká opatření, která by tento problém řešila. Eh, pokud vím, eh, interní kontroloři plánují návštěvu agentury v této věci zajímalo by mne, znamená pan ředitel mohl říct, kdy to proběhne. A v neposlední řadě mě trápí určité nedostatky při náboru zaměstnanců, což může vyústěvat eh, ve výběr méně kvalifikovaných zaměstnanců, eh, což sebou nese riziko vzhledem k důležitému úkolu této, této agentury, která působí v oblasti veřejného zdraví. Další otázka. Přijala agentura nějaká opatření, která by tento problém řešila? Tolik zatím ode mne, pane předsedo. Děkuji. Děkuji paní Makovej. V obou případech, v případě obou agentur, eh, došlo k porušení eh, předpisů pro zadávání veřejných zakázek. V obou případech toto představuje největší problém. U CEPOLu, což jsme projednávali včera, projednávali jsme to také ve výboru LIBE, bych ráda řekla, že všichni víme a rozhodli jsme se tady v parlamentu, že v roce 2008 tam byl velký nepořádek a potom v roce 2009 přetrvával nepořádek, jak jsme slyšeli úvodem. Tato situace vykazuje vážné a opakující se slabiny. Je nevysvětlitelné, proč v roce 2009 všechny tyto slabiny a porušování pravidel pro zadávání veřejných zakázek pokračovaly. Nicméně toto vážné zapokojení ohledně porušování pravidel pro veřejné zakázky a ohledně zákonnosti v souvislosti se smlouvami ohledně náboru, v souvislosti s náborem pracovníků. Také mne trápí nedostatečné, zatím nedostatečné prošetření toho, proč ta porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, pro, proč to vůbec nebylo vyšetřeno. Máme odpověď od ředitele Cepolu, neproběhlo žádné vyšetřování v těch konkrétních případech a osob, nebo proti osobám, které za to nesly odpovědnost v roce 2009. Pokud je o agenturu EMEA, Evropskou agenturu pro léčiva, ve zprávě EUD čteme o chybách, opět o porušování pravidel pro veřejné zakázky, pokud je o kritéria výběru, o, o proces vyjednávání, o technické specifikace, hodnotící výbor, prakticky tam neexistuje žádný hodnotící výbor a tak dále a tak dále. Je dobré, že v obou případech se dozvídáme o možném či plánovaném či, žádou, či jaksi žádoucím zlepšení v roce 2010, ale nezapomínejme, že tady projednáváme absolutorium za rok 2009. Musíme vyzdvihnout své znepokojení, své obavy, to, že neproběhla šetření, že je třeba řešit tyto zásadní nedostatky. A opět tady především jde o chyby v systému, v systému zadávání veřejných zakázek. Děkuji paní Gresle a potom paní Herzog a potom pan Deutsch. Děkuji. Chtěla bych se zeptat eh, účetního dvora. V agenturách eh, je už nyní dohromady celkem 5 tisíc zaměstnanců, abychom věděli tu veličinu řádově. V posledních letech jsem zjistila, že vždy eh, agenturám zůstává spoustu peněz. Bylo půl tuctu agentur, které měli eh, úrokové příjmy víc jak 500 tisíc eur. Nebylo to obvykle takovéto podezření, že by někdo nedostal peníze. To mě nezajímá, ale zajímá mě, jak se vyvíjí situace a jestli něco takového konstatujeme také za rok 2009, protože se vždycky říká, že eh, agenturám se dává příliš mnoho peněz. Děkuji. Eh, prosím, paní Hercog, ještě. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně, já si myslím, že v CEPu došlo k velkému zlepšení, všichni se shodneme na tom, že to bylo potřeba a ráda bych uvedla ještě jednu eh, drobnější skutečnost a totiž, eh, když hovořím o absolutoru a projednáváme to zde, tak eh, zároveň neznamená, že je nemožné, že úředníci, kteří, kteří do toho byli zapojeni, mohou přejít na jiné agentury. Takže my tady projednáváme to instituce, projednáváme, či agenturu, projednáváme CEPOL, ale někteří ze zaměstnanců, kteří tam působili v roce 2008-2009, přešli do jiných evropských institucí. A to si myslím, že je problém, na který musíme upozorňovat. Pokud někdo napacha eh, nepravosti v jedné agentuře, nemůže přece dostat, dostat místo jinde. A my potom tady napadáme, kritizujeme eh, ti, ty nově příchozí. Je to horizontální téma, pokud někdo není dost dobrý pro CEPOL, tak nemůže být dost dobrý ani pro žádnou jinou instituci či agenturu. To si myslím, že je třeba jasně říci. Jsou takové případy, byly takové případy, kdy lidé, kteří se na tom podíleli, jakožto evropští úředníci, mají není pohodlné místečko je někde na jiné agentuře a pravděpodobně jejich schopnosti jsou stále stejné. Děkuji, pan Dojč. Tisztelt No, uh, this, this microphone yes. Eh, tisztelt elnök úr, tisztelt... Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád uvedl dvě věci. V souvislosti s dnešní výměnou názoru. Za prvé, v zásadě plně souhlasím s paní Makovej a s paní Eret Hercogovou. Nebudu opakovat jejich slova, se kterými stoprocentně souhlasím. Hovořili pouze pár minut přede mnou, nebudu to opakovat. Je jasné, že otázka, kterou dnes musíme řešit, se vztahuje na všechny evropské agentury jak ty tři agentury, které to dnes projednáváme, ale zároveň se to týká absolutoria pro všechny ostatní agentury. A v této souvislosti je jedno, co se stalo v roce 2005, ale svým způsobem je také jedno, co se dělo či děje v roce 2010 a 2011, protože souhlasím s tím, že musíme prošetřit, co se dělo v roce 2009, zda to může náš výbor či celý parlament schválit. To je jasné. Zároveň Situace v Cepolu vyvolává další otázku. Může to jakýsi precedens. Ta otázka vypadá takto. V roce 2008 Finanční řízení této agentury nebylo v pořádku, jak zjistil Evropský účetní dvůr i parlament. Proto jsme odmítli udělat absolutorium této agentuře. Proces zlepšení situace začal běžet. Víme, jak se to vyvíjelo v zásadě stejné řízení a stejné chování pokračovalo v roce 2009, ale víme, že v roce 2009 má CEPOL nové vedení, Jehož úkolem je změnit situaci, která se vyskytla v roce 2008 a 2009. Je pochopitelné, respektive tady jde o to, že my hodnotíme situaci, jak vypadala před dvěma lety. A ten časový odstup nám umožňuje zjistit, zda nové vedení eh, tu chybu, která se vyskytla před dvěma lety, odstranilo. A můžeme říci toto. Bohužel ten nepořádek přetrvával i v roce 2009, ale víme, že nové vedení začalo situaci zlepšovat a my se tedy nyní musíme rozhodnout, jak dál, jak vyhodnotit postup aktuálního vedení agentury, protože se to může stát u jakékoliv jiné agentury. Může se stát v roce 2013, že budeme řešit problémy, ke kterým došlo v roce 2011 a mezi tím už ta agentura začne své chyby napravovat. E, parlament to bude řešit e, s dvouletým odstupem a shledá, že mezi tím došlo ke zlepšení. Musíme tedy věnovat pozornost obému, jak definici chyb, ke kterým došlo před dvěma lety, či v roce 2008, tak tomu, jakým způsobem nové vedení začalo důvěryhodně situaci napravovat. Myslím si, že u CEPOLu můžeme jasně vést tu hranici v roce 2010 což nějak nemění chyby z roku 2008, ale musíme také vnímat to, že došlo ke zlepšení od té doby. Eventjes kijken hoe we dit gaan aanpakken. Er zijn verschillende vragen. Díváme se, jak s tím budeme na ně postupovat. Máme různé otázky položené různým hostům. Byly položeny obecné otázky, specifické otázky na CEPOL. Myslím, že to není eh, zástupce CEPOLu, ale mohl by se k tomu vyjádřit někdo z komise k tomuto tématu. CEPOL. Co se týče agentury MEA, tady máme pana Pota a je tady zástupce CEPOLu. Promiňte, prosím, já jsem vás nepoznal předtím. Takže začneme nejdříve otázkami zpravodaje. Ne, pan Takala možná nejdříve jakožto koordinační agentura všech eh, agentur. Prosím, ta, pane Takalo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozvání agentur, aby se zúčastnili eh, tohoto eh, významného zasedání a mm, já teď ale budu hovořit jako koordinátor agentur. Za prvé, nová transparentní spolupráce s Evropským parlamentem. Samozřejmě to je rozhodující pro agentury. A e, my e, potřebujeme feedback od e, našich hlavních partnerů a Evropský parlament rozhoduje také o rozpočtu, takže vy jste významným partnerem pro agentury. Agentury přispívají k celé řadě rozvoje politických oblastí a plnění cílu EU a členských států. A e, je, naším úkolem je zajistit e, úspěšné plnění mandátu agentur. Samozřejmě agentury jsou odlišné, jejich hlav, společným rysem je autonomie a zodpovědnost. Za prvé se zodpovídají své správní radě, ale také i radě a parlamentu. Úspěch agentur potvrzuje fakt, že doposud všechny agentury dostávaly vždycky absolutoria, až na jednu výjimku. E, udělení absolutoria e, reflektuje to, jak rada a parlament jsou spokojeny s činností agentur. Agentury e, s potěšením kvitovali, že dostávají absolutorium a vždy se řídili doporučeními parlamentu a snažili se je aplikovat maximálně rok po roku, krok za krokem. A e, teď e, na adresu účetního dvora dvě e, věci. Za prvé, ty položky, které se převádí z roku na rok. My víme, že je třeba respektovat roční rozpočty, roční účetnictví, ale většina činností ze svého charakteru zasahují do několika let a jak i řekl účetní eh, eh, dvůr eh, naposledy. A jsem rád, že i parlamentní zpravodaj podporuje tuto myšlenku. Nemůžete mít tedy nulové, nulovou položku, tedy položku těch převáděných částek, takže z roku na rok. Samozřejmě eh, jsou tady náklady na různé eh, tedy, mm, na, náklady, výdaje na tlumočení, na eh, různé tedy prostory a podobně. Potom i Mm, protože eh, často eh, samozřejmě eh, v průběhu roku zjistíme, že je třeba upravit danou položku, pokud je o konečnou výplatu nějaké tedy položky z rozpočtu a to je třeba provést. Samozřejmě, a když tam něco zbyde, tak je třeba to převést do roku následujícího, to je jasné. Samozřejmě Eh, lepší plánování, to je důležité pro eh, snížení těchto částek, ale na začátku roku nelze předvídat všechno. A potom, eh, potom tedy kapitola 1 a nečerpané položky. Samozřejmě my musíme mít dostatečné zdroje, abychom mohli plnit naše činnosti na celý rok, ale je nemožné se vyhnout tomu, že v průběhu roku pracovníci odejdou, či tam nastanou jiné události. Proto my vždycky e, často dochází k tomu, že ty výdaje z kapitoly nebo e, hlavy 1 jsou e, nadhodnocené při plánování. A pokud jde o příjmy z úroku, no to je velice zanedbatelná část otázka především pro ty agentury, které se financují z veřejných prostředků. A stejně eh, ty, eh, to finanční eh, zisky nemůžeme použít, ty se vrací komisi. To zůstane v bance a potom je to na komisi, co s tím udělá. Ale my nemůžeme nakládat s těmito zisky z úroku. Další věc. Zcela souhlasíme s tím, že je zde problém, jak řekla paní Hercog. Ano, to platí pro řadu agentur, nejenom pro CEPOL. A je to i taková věc, která komplikuje, komplikuje naši činnost, protože pokud eh, samozřejmě neexistují žádné trestní stíhání a podobně, no tak nemůžeme udělat žádný černý seznam. Samozřejmě ochrana osobních údajů to je dobrá věc, ale eh, také je to i taková překážka pro zveřejňování toho, co eh, nefungovalo. I agentury zcela podporují princip zodpovědnosti a rozpočtové kontroly. Musíme se ponaučit z minula a i e, z vašich připomínek a připomínek účetního dvora. Kontrola je zásadní, ale nemůže nahradit důvěru. Koordinace kontrolních orgánů a e, proporcionalita, e, Mm, to je důležité. My máme eh, kontrolu, kterou provádí správní rada, výkonná rada, eh, auditorské výbory, eh, externí auditoři, výbory parlamentu, tedy jako je váš výbor, Kokobu, je Evropská komise, respektive generální ředitelství pro rozpočet a další generální ředitelství. Je zde celý ten mechanismus absolutoria a také jsme i pod kontrolou členských států. Takže ono je eh, hezké odpovídat všem těm mm, eh, tedy našim eh, partnerům a předkládat jim zprávy a výkazy, ale je to třeba nějak skoordinovat. I již bylo navrženo, že bychom měli snížit počet šetření tam, kde v těch agenturách funguje dobře interní kontrola audit a je třeba tedy se zaměřit na určité priority, kde je třeba provádět šetření protože třeba některá agentura tedy by mohla mít méně šetření ze strany účetního dvora, některá více. A dále mm, interinstitucionální pracovní skupina, která teď se snaží řešit e, tyto problémy a nalézat řešení do budoucna. E, hodnocení, které bylo provedeno v kontextu této e, interinstitucionální pracovní skupiny, potvrzuje, že agentury se chovají pozitivně zde zdůrazním dvě věci vyplývající z tohoto hodnocení pracovní skupiny. Za prvé, je zde zřejmé, že úspěch agentur téměř vždy je něco, co, o co je třeba se podělit s ostatními, protože zde i členské státy hrají významnou roli při realizaci činností agentur prostřednictvím různých sítí. A mm, agentury eh, nemohou duplikovat struktury členských států, ne, mají být doplňkové k, a spolu s členskými státy plnit cíle. A druhá věc, která vyplývá z hodnocení, je, že mm, e, tedy ta představenstva nebo mm, ty správní e, rady e, shledávají, že mm, ta činnost agentur je kvalitní a to i díky dobré spolupráci s dalšími subjekty, jako jsou členské státy a parlament. My jako agentury my sledujeme vývoj nebo jednání v té interinstitucionální pracovní skupiny. E, sledujeme jejich jednání, i když nejsme členem, protože víme, že jejich výstupy mohou pro nás být užitečné a e, i e, budeme se inspirovat těmi prioritami, které stanoví. Já i e, příští týden s řediteli e, budu diskutovat o vašich připomínkách. Mm, budeme e, úzce spolupracovat s auditorským výborem a s tou pracovní skupinou Eh, s potěšením kvitujeme, eh, že pracovní skupina dává našim agenturám eh, velký význam a doufáme, že ta pracovní skupina přispěje k tomu, že budeme působit lépe a efektivněji. Děkuji za toto vysvětlení jménem všech agentur a zjišťuji, že máme zde ještě Eh, zástupce, tak eh, otázky, eh, které by mohli odpovědět zástupci agentury EMEA. Prosím, pan Poc. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zástupci Ušetního dvora a zpravodaji za jejich přátelská vyjádření. Je pravda, že v roce 2009 eh, došlo k velkým chybám nebo velké chybě, pokud jde o výběrová řízení. Eh, šlo o velké zakázky, 30 milionů eur třeba, eh, to byly ty několika leté projekty. A my zde, i když máme velice dobře funkční tu Eh, velice dobře eh, funkční oddělení, které to prověřuje i kontroluje, tak 40 Excelových tabulek eh, ne, nějak uniklo hm, v tom výběrovém řízení a ani naši experti na IT vůbec si Eh, nemohli představit, že nějaká Excelová tabulka eh, by vyprodukovala špatné výsledky, když vypočítávala tedy eh, výsledky hodnocení toho panelu té poroty. Takže došlo k chybě a k tomu asi těžko něco lze dodat. Ale v tomto konkrétním případě došlo k tomu také, že zde vlastně nakonec jsme jednali eh, přímo eh, s tou firmou a vlastně eh, jak jsme nakonec vybrali tu firmu, která by byla bývala vybrána, kdyby nedošlo k té chybě v té Excelové tabulce. A další kritizovaná věc mm, ze strany účetního dvora, a to zcela oprávněně, jsou, je ta chybná dokumentace o výsledcích a to, že příliš Často jsme jednali přímo s těmi dodavateli informačních technologií. Dovolte, abych zde něco vysvětlil. Pokud jde o agentury jako takové, eh, tak eh, to mm, uzavření těch eh, smluv mm, bylo problematické v tom, že jakmile třeba taková agentura uzavře smlouvu o dodávku, dodávce softwaru, ať je to Fujitsu, Siemens, Oracle, ať jsou to tyto, tyto dodavatele. Takže to znamená, my vlastně potom jsme zafixováni eh, v té dané eh, eh, vlastně softwarové technologii a potom těžko vůbec přejdeme od jednoho dodavatele k jinému dodavateli. My jsme tím omezeni. Náš manevrovací prostor je eh, omezený, protože kdybychom chtěli přejít na jiného dodavatele, na jinou technologii, tak to bude strašně drahé. A takže v podstatě jsme zablokováni v těch výběrových řízeních. A to je důvod právě, proč eh, tak často jednáme přímo s dodavateli. A de facto v tomto konkrétním případě, když jsme byli kritizováni, že jsme zahájili přímá jednání eh, s dodavatelem služeb, tak tam se nám podařilo uh, zajistit velké úspory pro agenturu, které bychom byli bývali neměli, kdybychom měli skutečně otevřené výběrové řízení. A jak řekl pan zpravodaj, zde hm, velice pečlivě bychom měli vybírat experty, aby eh, zde nedošlo k, eh, ke konfliktu zájmu. Zde hm, Mm, je pravda, že to vždycky vyhodnocujeme, pamatujeme na to, máme velice tvrdá kritéria pro posuzování konfliktu zájmu a e, podle kterých kontrolujeme nejenom e, tedy e, naše zaměstnance, delegáty a experty z členských států, ale i jejich rodinné příslušníky, manželky, manžele, děti. Every person that works... A snažíme se tedy, aby všechno Eh, fungovalo a musí podepsat tedy prohlášení o konfliktu zájmu. O finančních tedy svých zájmech. Dále, pokud jde o nábor pracovníků, pane zpravodaji, zde my máme konkrétní problém mm, s staff regulation, s, s těmi pracovně právními předpisy. A to já myslím, že je velice dobře pochopitelné eh, mm, mm, Protože když vy eh, rozhodnete v rozpočtu eh, nulový růst zaměstnanců, nulový růst platu, no tak to eh, je těžké, protože my musíme reagovat na poptávku a my ročně dostáváme 700 milionů poplatků od farmaceutických firm, což je asi 40 milionů každý rok, které musíme předat a každý rok ale přece se nám dostává na stůl nová evropská legislativa, ať je to farmakovigilance například eh, a tak dále. Takže eh, nové a nové předpisy o léčivých přípravcích. A pokud nemůžeme nabírat pracovníky, no tak musíme najímat externisty. Víte, že eh, mm, těm tedy externím platíme o 20, 40 méně než zaměstnancům a my ale podle předpisu musíme vždycky najímat za nejnižší cenu, tak aby eh, samozřejmě naši vlastní zaměstnanci mohli mít eh, kariéru v našich institucích, ale my eh, nemáme je na tedy dobu neurčitou, my nabíráme na pět let, prodlužujeme jim smlouvu o dalších pět let a my potřebujeme mít ale farmaceuty a lékaře a žádný expert na farmacii hm, který tedy má velké zkušenosti eh, z laboratoří, tak nemůže k nám nastoupit na tu nejnižší platovou třídu. Takového nenajdete. A to je těžké tedy eh, najmout ty zkušené, <laughs> eh, tedy Eh, protože eh, nemáte dostatek takových expertů, farmaceutů a nevím, ginekologů a dalších eh, specialistů, kteří by se přestěhovali do, do Londýna a pracovali za ten nejnižší možný plat takového tedy smluvního našeho zaměstnance a takže to nemůžeme tedy my zaplatit bez toho, aniž bychom požadovali více peněz do našeho rozpočtu, protože proto mm, tedy chceme vůbec mít možnost tedy podle našeho tedy zaměstnaneckého plánu najímat tyto experty. A to má velké důsledky. Pro nás eh, eh, je to, pokud jde o to výběrové řízení, které nám vytýkáno, tak my jsme tedy vyvodili personální důsledky, i jsme eh, změnili eh, eh, ty postupy, že jsme do těch porod dali i externí experty, my jsme i zlepšili tedy, vylepšili jsme to naše oddělení pro výběrové řízení tak, aby se zapojovalo do všech výběrových řízení, tak eh, jakmile tedy se vypíše výběrové řízení, tak vždycky je tady to jiné oddělení, které tedy sleduje vývoj toho výběrového řízení, které často je velice zdlouhavé. Ne, že by kontrolovali obsah, ale procedurální aspekty řízení. Dankjewel. Mevrouw Makové, u had nog een kleine... Děkuji. Paní Makové, vy máte ještě opravdu stručný dotaz? Děkuji mnohokrát a děkuji za vaše odpovědi. Já bych ráda navázala na slova paní Hercogové ohledně lidí, kteří tam pracovali v roce 2008-2009 v CEPOLu, možná i v jiných agenturách, kde byly problémy a byli potom převedeni nebo přišli prostě na jiné agentury nebo nám v rámci evropských institucí. Já bych byla ráda, kdybychom měli seznam takových lidí, kteří přešli například z CEPOLu, Eh, jinam, na jiné agentury, na jiná evropská pracoviště, seznam všech těchto lidí, jaké bylo jejich postavení v rámci managementu a v interní struktuře agentury. Eh, také teď slyšíme, že proběhlo interní vyšetřování a mohla být stanovena osobní zodpovědnost, respektive bez toho, že toto proběhne, není možné zabránit jejich přechodu jinam v rámci evropských institucí. Eh, pokud budeme vědět, jaké bylo jejich postavení ve vedení, tak, eh, tak hned budeme vědět, jakou roli v tom hráli. Takže poprosila bych o seznam všech těchto lidí, kteří přišli nám. Děkuji, mohu se zeptat eh, komise, jak, jestli je to možné, aby na to zareagovala, nebo jestli je to možné, tak bychom rádi o tom něco slyšeli. Takže není, co se týče Cepolu, pan Bonfi, Cepol, Možná byste na to mohl odpovědět vy, prosím. Thank you, Mr. Děkuji, pane předseda. Děkuji za tuto příležitost. Mrzí mne, že tu jsem opět. Pokusím se hovořit stručně a neopakovat některá fakta, která jsem tady uváděl již včera. Co jsme učinili proto, abychom dostali absolutorium za rok 2009? Poskytli jsme potřebné informace zpravodaji panu Stavrokakisovi včas. Eh, vysvětlili jsme určitá opatření a, a otázky, které zajímaly. Pokud je o zjištění EUD, my plně souhlasíme se všemi těmito zjištěními, rozhodně to nechceme rozporovat, eh, spíše naopak řešit eh, zjištěné problémy. Otázka zadávání veřejných zakázek. Jenom abych to vysvětlil, aby to bylo srozumitelnější. Bylo zde zjištění, že u čtyřech veřejných zakázek to neproběhlo podle příslušných pravidel a nařízení. služba mobilní telefony, um, kancelářské potřeby a tak dále. Eh, než se pustím do těch konkrétních eh, než se mohl zlepšit situace výrobě řízení, musel jsem zlepšit interní kapacity v CEPOLu. Museli jsme updatovat příručku pro eh, zadávání veřejných zakázek, pro školy zaměstnance a potom spustit výběrová řízení. A proto bych vám nyní rád sdělil, že to výběrové to výběrové řízení, které mělo skončit do prosince, ještě běží. Pokud je o mobilní komunikace, tam se museli výběrové řízení znovu otevřít, čili to je již druhé kolo u tohoto výběrového řízení. Pokud je o dočasné zaměstnance nabírané ze soukromé nebo přes soukromou společnost, to běží. Pokud je o eh, kurierní služby a kancelářské potřeby, eh, to tež, takže doufáme, že to jsou postupy, které doběhnou a že do příští kontroly tato výběrová řízení budou dokončena. Pokud je o nesrovnalosti ve výběrových řízeních, byly do, do těchto transakcí zapojeny dvě osoby, bývalý ředitel a jeho hlavní mm, tajemník či asistentka. Ta, ten či ona odešla do důchodu, pan ředitel odešel, já nemám pravomoc vést jakékoliv vyšetřování v této věci. Olaf ovšem eh, provedl šetření, běželo také řízení u britských orgánů a to je v mé kompetenci. do toho přispívat. Pokud je o výrok s výhradou u výdajů podle finančního nařízení. Ta smlouva vypršela v roce 2009. Já jsem nenabídl prodloužení smlouvy. Inicioval jsem eh, výjimku um, u komise. Komise částečně souhlasila, částečně nikoli, proto jsme od tohoto záměru ustoupili, tedy od záměru eh, získat výjimku z finančního nařízení a pravidel. Navzory tomu, že jsme měli právní důvod takto postupovat. A na základě návrhu eh, ředitele eh, řídicího výboru jsme se dohodli, že kurikula vypracovaná eh, podle, na základě vstupu našich poradců a tak dále budou, pro, budou podléhat grantovému programu. To bylo tady zlepšení. Dále máme partnerskou rámcovou dohodu se vš- s dalšími agenturami s partnerskými tedy agenturami v členských státech. Nyní máme 41 grantových dohod o partnerství a na základě toho většina činnosti CEPOLu bude zajišťována podle grantových dohod. To je nyní v běhu a to je zásadní změna v našem systému zadávání veřejných zakázek. Podle tohoto nového přístupu Eh, podle tedy grantových dohod jsme změnili finanční pravidla a nařízení, to je v kompetenci řídícího výboru. Eh, pokud jde o prostředky převedené do dalšího roku, v roce 2008 jsme měli v rozpočtu 801 milionů eur a převedli jsme 46 celého rozpočtu. V roce 2009 pak jsme měli rozpočet 8,6 milionů eur Převedli jsme 43% do dalšího roku a v roce 2010 jsme měli 7, něco milionů a do tohoto roku jsme převedli 30%. Zavedli jsme postup eh, pro vyčlenování těch prostředků a pro odhadování potřeb Důležitým prvkem je odhad výdajů na povinnosti podle stokholmského programu, protože samozřejmě fiskální omezení mají dopad i na činnost CEPOLu a my velice stojíme o to, abychom mohli provádět policejní výměný program podle, podle politických cílů, které byly stanoveny, abychom na to nalezli prostředky v rozpočtu. Ehm, ehm, nedokonalosti či problémy, které byly zjištěny. Ehm, Členské státy říkají, že CEPOL by měl plánoval, plánovat podle, podle potřeb členských států, které potřebují určitá školení. Zároveň ovšem většina členských států není schopná vysílat eh, své studenty na všechna školení, která pořádáme. Proto tedy teoreticky to vypadá tak, že všechny členské státy mají rovné příležitosti, rovné šance přístupu na naše školení, ale není to v souhlase eh, s hospodářskou silou jednotlivých eh, národních orgánů. Není tedy máme dohodu a podle toho je to také regulováno, ošetřeno. Ano, zrychlím. Ještě na dvě další otázky. EUD. Nastavili jsme tu výjimečnou eh, zprávu, zrušili jsme ten jeden milion rezervy, respektive jsme to očerpali, změnili jsme manuál pro nabírání nových zaměstnanců, zapojili jsme do toho vnější experty a zlepšili jsme transparentnost. A na závěr ovšem bych rád uvedl, že stále ještě situace není dokonalá. Rok 2010 byl rokem krizového řízení. To doběhne někdy v červnu tohoto roku a potom můžeme přistoupit k další fázi konsolidace eh, dosažených výsledků a navázaní na ně. Eh, v souhlase se zjištěními a závěry EUD se domníváme, že jsme nyní zralí pro udělení absolutoria a plníme všechny své povinnosti v této souvislosti. Děkuji. Děkuji, ještě bych chtěl dát slovo panu Ošimu. A ten by reagoval na otázku paní Gresle. Uh, thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Paní Gresle poukázala na důležitou věc, na hoto, objem hotovosti, které, eh, kterou mají agentury ke konci každého roku. To je situace, eh, na kterou EUD upozorňuje už celou řadu let a vyvolává to mnoho otázek. Odkud se eh, berou tyto velké objemy hotovosti? Máme z toho dostatečný úrok? Je správně řízena hotovost v agenturách? To je otázka pro občany EU. Proč tolik hotovosti sedí na účtech rok po roce? Neměl, nedalo by se s tím naložit nějak lépe v zájmu tedy občanů, kteří ty prostředky v prvé řadě agenturám poskytli. E, toto všechno souvisí s otázkou paní Gresle. EUD provádí benchmarkovou studii, referenční studii, pokud o financování agentur EU, jak jsem vám včera sdělil, otázka hotovosti právě bude tématem, kterým se budeme zabývat. Rád bych tedy řekl, pane předsedo, vážení kolegové, že EUD se plně vědom tohoto problému a bude se jim podrobně zabývat a to v souvislosti se všemi agentury EU. Děkuji. Se všemi agenturami EU. Děkuji. Děkuji. Eh, jsou ještě, eh, to by bylo vše, musíme respektovat také eh, práci tlumočníků, v podstatě je to hotovo, ale ještě máme tak dvě, tři minuty, tak aby mohl zpravodaj pan, stav, pan Stavrakakis učinit nějaký závěr, prosím. Okay, thank you very much, Mr. Can... Děkuji, pane předsedo. Já nemám co dodat v této fázi Jenom chci poděkovat eh, panu Rošovi, který pan Ouší z účetního dvora. Chci poděkovat ředitelům a i koordinátory vy sítě eh, agentur. Děkuji i kolegům za užitečnou výměnu názoru. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Eh, takže pro dopoledne jsme skončili a uvidíme se opět v 15 hodin a budeme pokračovat eh, dále v našem pořadu jednání. Všem dobrou chuť.